Okay. Hello everybody. I'm... Dobře, dobrý den. Vítám vás na tomto zasedání. A já teď, jako vždy, přejdu na švédštinu, tak si prosím nasaďte sluchátka. Pokud samozřejmě nemů- nevíte, co říkám. Vi har här en, en stund som vi nu tillsammans Budeme teď mít příležitost vyslechnout si zástupce dánského předsednictví prostřednictvím ministra pro rovnost pohlaví a ministrně zaměstnanosti. Řeknu vám něco k tomu, co chystají a vy se budete moct ptát a oni budou odpovídat. Chtěl bych proto tyto zástupce dánského předsednictví přivítat. Bude velice zajímavé vyslechnout si jaké jste si stanovili priority v těch oblastech, kterým se věnujeme v našem výboru. A těšíme se také na spolupráci s vámi i na vaše vystoupení. Takže nyní nejprve předám slovo panu ministru Sarenovi. Mnohokrát děkuji. Vážení členové výboru. To have uh, been invited to speak before the committee today. Mám velkou radost z toho, že mohu vystoupit před tímto výborem a také z toho, že mohu představit priority v oblasti, která spadá pod mou odpovědnost v rámci dánského předsednictví Rady Evropské unie. Doufám, že to bude otevřená výměna názorů, která bude součástí úzké a plodné spolupráce za našeho předsednictví Rady. Když jsem měl příležitost, setkal se s panem Gustafsonem a panem Tarabelou, když delegace tohoto výrobu výboru navštívila loni v listopadu Kodaň. Na základě plodných diskuzí na našem setkání jsem se skutečně těšil na to, že budu moci členům výboru FAM dnes představit program v oblasti rovnosti pohlaví. Hlavní body dánského předsednictví rady jsou odpovědná Evropa, dynamická Evropa, zelená Evropa a bezpečná Evropa. Tato témata pokrývají nejen rovnost pohlaví a práva žen. Nicméně je možné tato mota využít také k tomu, abychom popsali cíl dánského předsednictví rady i v nadcházejících letech pro oblast rovnosti pohlaví. Rovnost pohlaví je předpokladem pokroku hospodářského i sociálního. Pokud máme postupovat ku předu odpovědným, dynamickým a zeleným a bezpečným způsobem, Rovnost pohlaví se hrává velice důležitou roli. Vážení členové výboru, pane předsedo, rovnost pohlaví je zásadní princip, zásadní zásada Evropské unie. A já bych chtěl tento výbor ujistit o tom, že za dánského předsednictví rady budeme pokračovat v tom, abychom zajistili pokrok a abychom přispěli k dobrým výsledkům Evropské unie v této oblasti. Už jsme došli hodně daleko, ale stále je tady velký prostor pro zlepšení. V době krize nabývá rovnost pohlaví na významu. Musíme plně využít každičký talent mezi našimi pracovníky. Nicméně rovnost pohlaví není jen otázka ekonomiky, je to také otázka základních práv a lidské důstojnosti. Nesmíme k lidem přistupovat jinak, jenom proto, že se narodili jako děvče nebo jako chlapec. Místo toho musíme zajistit, že každému občanu Unie budou zaručena rovná práva a rovné příležitosti. Nikoho bychom neměli vyloučit na základě pohlaví. Vážení členové výboru, pane předsedo, jedním ze základních problémů je násilí vůči ženám. Dochází k němu ve všech zemích, ve všech částech světa a ve všech vrstvách společnosti. Musíme narušit tabu a musíme dát jasně najevo, že násilí není přijatelné. Je nejen v rozporu se zákonem, ale nesmírně poškozuje jednotlivce i celou společnost. Vím, že je to otázka, která je velice důležitá pro několik členů tohoto výboru. V minulosti jsem pracoval jako sociální pracovník, věnoval jsem se této práci 20 let a mohu vás ujistit o tom, že i já jsem se věnoval otázce domácího násilí a na tomto tématu mi velmi záleží. Příliš mnoho žen trpí, trpí tam, kde by měly být nejbezpečnější, u sebe doma. A příliš mnoho dětí je svědkem násilí s, nás, s závažnými následky pro jejich zdraví. Ještě toho musíme hodně udělat, ale měli bychom si připomenout, že nemusíme začínat úplně od začátku. Už proběhla celá řada iniciativ a bylo dosaženo dobrých výsledků. Například v loňském roce komise provedla průzkum Eurobarometru v oblasti domácího násilí vůči ženám a z průzkumu vyplynulo, že 98 občanů Evropské unie si je dobře vědomo toho, že k domácímu násilí dochází. To je rozhodně takový první krok, protože abychom byli schopní bojovat s tímto problémem, potřebujeme změnu přístupu. Já vím, že z politického hlediska se komise zavázala zpracovat posílenou politiku, která bude reakcí v boji proti násilí vůči ženám Evropské unii. Jednoznačně to vyplývá z akčního plánu, kterým se provádí stokholmský program z charty žen a ze strategie pro rovnost mezi muži a ženami na období 2010 až 15. Rada a Evropský parlament se shodnou na tom, že je třeba bojovat proti násilí vůči ženám. Součástí komplexního přístupu je prevence a podpora pro oběti a také důrazné sankce. Všechny tyto věci potřebujeme, abychom dosáhli konkrétních výsledků a pokroku. Vážení členové výboru, pane předsedo, z dánského předsednictví rady se budeme zaměřovat na čtyři hlavní otázky, u kterých chceme dospět k pokroku. Patří k nim nedostatečné zastoupení žen ve správních radách společností, rovnost pohlaví a změna klimatu, rovnost pohlaví ve vzdělávání a konference o statutu žen v New Yorku. Nejprve k ženám ve správních radách společností. Dánské předsednictví si přeje podnítit debatu o nerovném zastoupení ženů, žen a mužů ve správních radách společností v celé Evropě. V roce 2010 ženy představovaly 60 absolventů vysokých škol a vzhledem k tomu, že ženy představují 45 evropských pracovních sil, zapojení žen do rozhodování v ekonomice zůstává velice nízké. Prognózy ukazují, že podíl žen ve správních radách velkých kotovaných společností v Evropě poroste pouze o půl procentního bodu za rok. Lepší genderová vyváženost zajistí eh, diverzifikaci kvalifikací v rozhodovacím procesu. Několik studií ukázalo, že více žen ve vedení společností a ve správních radách vede k lepším hospodářským výsledkům společností. A proto dánské předsednictví chce podnítit evropské ministry, aby se aktivně zapojili do debaty na únorové radě EPSCO. Při této debatě ministři projednají nápady a řešení, která by pomohla tento problém řešit. Dánské předsednictví si přeje sezbírat evropské zkušenosti, co se týče zlepšování zastoupení žen a také projednat, co se dá udělat s tím, abychom nějak řešili problém nedostatečného zastoupení na úrovni Unie a členských států. Debata na radě EPSCO přispěje k závěrečnému hodnocení komise důsledků samoregulace a případných dalších opatření. A na tomto základě komise v březnu zveřejní zprávu. Kromě této debaty dánské předsednictví Norsko a Spojené království budou společně pořádat výměnu osvědčených postupů na téma ženy v rozhodovacím procesu. Tato konference se bude konat v Oslu v květnu tohoto roku. Druhá největší priorita dánského předsednictví je činnost navazující na pekingskou akční platformu. Předsednictví je povinno věnovat se této platformě a zaměří se na téma, které se zatím neřešilo, a totiž ženy a životní prostředí. Je to oblast K. Předsednictví předloží závěry Rady o rovnosti pohlaví a klimatu žen ke schválení na Černové radě EPSCO. Navrhované závěry budou obsahovat také návrhy nových ukazatelů. a proto jsem s velkým potěšením četl zprávu paní Kiel Nielsenové o ženách a změně klimatu. Je to velice důležité téma, které stále ještě musíme řešit. Ženy a muži nejsou zastoupeni stejně v otázkách, které se týkají e, změny klimatu. A v závěrech rady budou také ukazatele, které by se měly zaměřit na dvě věci. Nevyváženost v procesu rozhodování v oblasti změny klimatu a nedostatečný počet žen v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky ve vzdělávacích systémech. Třetí prioritou je zvýšená pozornost na to, že oddělení pohlaví v oblasti vzdělávání je výzvou pro celou řadu zemí. Mnoho děvčat a chlapců se nemohou volně eh, no, svobodně zvolit vzdělání na základě svých schopností, zájmů a nebo nadání. Jsou pod tlakem aby naplnili zastralá očekávání, která vycházejí z různých pohlaví. Dánské předsednictví uspořádá odborný seminář o tom, jak bojovat s celoevropským problémem, který se týká toho, že chlapci a mladí muži předčasně ukončí vzdělání. A v neposlední řadě předsednictví rady bude předsedat vyjednávání na každoročním zasedání konference o stavu žen. Zaměří se na větší práva pro ženy na venkově, a na jejich úlohu v boji proti chudobě a hladomoru oblasti rozvoje a současných eh, výzev. Dánské předsednictví se pokusí zajistit pokrok i při vyjednávání o dohodnutých závěrech a také usnesení. Vážení členové výboru, pane předsedo, mnohokrát vám děkuji za to, že jste mi dali příležitost vystoupit tady dnes před vámi. A než začne rozprava, předám ještě slovo kolegyni, ministrině zaměstnanosti paní Frederiksenové. Děkuji vám. Já bych také chtěla na začátek poděkovat za to, že jste mě pozvali na schůzi vašeho výboru. Jsem velice ráda, že jsem mohla přijít a těším se na otevřenou výměnu názorů o tom, jak bude vypadat následujících šest měsíců. Dánské předsednictví rady přichází v době, která je velice složitá jak pro Evropu, tak i pro ostatní země světa. Krize je velice závažná a zřejmě to tak bude ještě po určitou dobu pokračovat, což bude mít dopad na miliony mužů i žen, kteří třeba přijdou o práci nebo se budou obávat, že jsou další na řadě. Jak řekl předřečník, ministr pro rovnost žen a mužů, rovnost pohlaví je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Neexistují žádné pochyby o tom, že v porovnání s jinými místy na světě eh, dosáhla Evropská unie už vysokého stupně zajištění rovných práv a rovného zacházení s muži a ženami na pracovním trhu můžeme být rádi, ale zároveň si musíme uvědomit, že stále ještě je třeba zlepšit mnoho věcí. Jako ministrině pro sociální věci a zaměstnanost často vidím příklady nerovného zacházání, ať se to týče odměňování pracovních podmínek nebo třeba služebního postupu či propouštění a tak dále. Pokaždé vám musím otevřeně říci, že jsem velice překvapena, jak je to možné, že ve 21. století stále ještě musíme někoho přesvědčovat o tom, že muži a ženy mohou požívat stejných práv. A zejména v době krize nesmíme dovolit to, aby základní princip eh, toho, že se všemi eh, se musí eh, zacházet stejně, aby toto pravidlo bylo ignorováno nebo banalizováno. Jako ministrině pro zaměstnanost bych chtěla potrhnout zejména důležitost eh, zastoupení žen na pracovním trhu. Pracující ženy výrazně přispívají k blahobytu v Evropě. A i z toho důvodu Evropská strategie 2020 podtrhává význam jak mužů, tak žen a jejich zvyšující se účast na pracovním trhu. Je také důležité, aby Evropa nezapomínala na to, že ruku k dílu musí přiložit jak muži, tak ženy a že všichni musí mít rovné práva a rovné příležitosti. Měli bychom si toho být vědomi ve všech oblastech, jimž se budeme věnovat. Dánské předsednictví chce podporovat inteligentní udržitelný růst podporující začlenění a chce také napomáhat k tomu, aby Evropská unie dosáhla cílů ekonomického a sociální soudržnosti a také vysokého, vysoké míry zaměstnanosti. Dovolte mi nyní říci pár slov k tématu odměňování mužů a žen, protože to je stále více důležité vzhledem k tomu, že ženy eh, se častěji eh, ženy častěji eh, účastní se pracovního trhu. Rovná mzda je základní princip, který musíme stále ještě podporovat a musíme za něj bojovat. Souvisí to také s nezávislostí žen a s rovnými právy. E, velkým problémem je to, že pracovní trh je stále rozdělen podle pohlaví a bohužel také musím říci, že Eh, založení rodiny rovněž zvyšuje nebo eh, prohlubuje rozdíly mezi odměňováním mužů a žen, což je velice nešťastné a zcela jistě by tomu tak nemělo být. Vím, že parlament by chtěl, aby komise se více zabývala právě otázkou odměňování mužů a žen. V roce 2008 parlament představil eh, doporučení komisi a toto doporučení je velice dobrým rámcem k inspiraci a jako základ pro další práci. Jsem si vědoma toho, že tento problém existuje a že, jste, že tento problém má také mnoho aspektů, co se týče rovného odměňování. Během dánského předsednictví chceme uspořádat v květnu konferenci, která se týká přístupu ke spravedlnosti ve věcech, které se týkají eh, rozdílů v odměňování mužů a žen. Ukázalo se totiž, že pro všechny postižené bývá dost těžké dokázat toho, že byli diskriminováni. A konference v květnu také bude způsobem, jak chceme upozornit na Den rovnosti mest v Evropské unii. Velice doufám, že řada z vás se bude také moci zúčastnit. Dalším tématem, které je jednou z priorit Evropského parlamentu během mnoha let, je také nalezení dobré rovnováhy mezi pracovním životem a rodinným životem. Existuje zde řada iniciativ, které se týkají třeba mateřské dovolené nebo různých iniciativ eh, v, eh, ve firmách. Další topik, který je podle mého názoru velice důležitý, je to, aby oba rodiče měli možnost eh, nastoupit na rodičovskou dovolenou v době, kdy jsou jejich děti ještě malé. Je to ku prospěchu nejenom dětí a celých rodin, ale myslím si, že celkově to přispěje k větší rovnosti. V neposlední řadě si myslím, že zcela jistě nemusím připomínat vašemu výboru to, jak je to se směrnicí o mateřské dovolené. Tato směrnice zatím neměla příliš lehký život. Probíhaly a stále probíhají velice bouřlivé diskuse na radě a myslím si, že neřeknu žádné tajemství, že když řeknu, že pozměňovací návrhy, které schválil Evropský parlament v říjnu 2010, podle, podle názoru mnoha členských států situaci nějak neulehčily. Minimálně ten pozměňovací návrh, který žádá právo na plně hrazenou mateřskou dovolenou eh, s plným platem, se ukázal, co by velice těžko stravitelný pro radu. Jak asi víte, tak je stále zde ještě podstatná blokující menšina v radě, která je proti jakýmkoliv dalším jednáním. Dánské předsednictví se domnívá, že stávající situace je velice obtížná a také poněkud nešťastná a rozhodně to nepřispívá k další spolupráci mezi Radou a Evropským parlamentem. Dánské předsednictví by chtělo mm, nalézt nové cesty pro obnovený dialog na toto téma. Zároveň musím respektovat názory Eh, které byly vyjádřeny eh, ve zprávě o pokroku eh, z posledního zasedání Rady EPSCO, která se konala v prosinci 2011. Zpráva, progress, pardon, zpráva o pokroku také poukázala na neformální konzultace, které probíhají mezi Evropským parlamentem a komisí a snad se najde možná cesta, jak obnovit tento dialog mezi Evropským parlamentem a radou. Já, co by ministrině odpovědná za E, také tuto směrnici. Doufám, že Evropský parlament se bude účastnit konstruktivního dialogu s, před, s předsednictvím a snad se nám podaří výjít z té slepé uličky. Myslím si, že si všichni shodneme na tom, že je důležité, abychom e, s touto otázkou pokročili. Nakonec mi ještě dovolte vyjádřit to, jakou důležitost klade Rada potřebě flexibility a kompromisu ze strany Evropského parlamentu, pokud mají být ta další neformální vyjednávání úspěšná. To bylo několik slov z mé strany na úvod. Velice se těším na dnešní debatu. Hm, těším se, že si vyměníme zajímavé názory, jak na věci, v nichž se shodneme, tak i na věci, kde třeba nás ještě čeká hodně práce. Velice děkuji za pozornost. Tak så hemskt mycket för det och... Eh, děkuji vám mnohokrát, paní ministrině. Velice mě zajímá vše, co jste řekla. Zdůraznila jste několik důležitých témat, na kterých eh, pracujeme. Seznam řečníků je velice dlouhý pro tuto rozpravu. Mnoho z vás se přihlásilo do diskuse. Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli z těch, kdo se hlásili. Nejdříve dáme slovo koordinátorům a poté členům výboru či náhradníkům. Máme určitý čas k dispozici. Takže když budeme postupovat eh, disciplině, disciplinovaně, poprosím vás, abyste nehovořili dlouze, aby se dostalo na všechny a aby i ministři měli ještě čas odpovědět. Máme zhruba 20 řečníků na seznamu. Bylo by tedy dobré, kdyby eh, se opravdu dostalo na všechny. Tak nejdříve koordinátoři. Paní Nedelčeva. ale ještě před ní paní Thompson ze socialistů. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit švédsky, či dokonce dánsky. Děkuji, že jste přišli eh, k nám do výboru a děkuji, že s vámi máme eh, příležitost vést dialog o celé řadě důležitých otázek, eh, které jste zmínili ve svých zajímavých projevech. Chtěla bych se soustředit na nerovnost v platech. To bude velice důležité téma v nadcházejících měsících v našem výboru. Víme, že nerovnost v platu vyplývá z celé řady faktorů v různých eh, zemích. Může to být struktura pracovního trhu, můžou to být modely na pracovním trhu. Například v zemi, jako je eh, Portugalsko, je pouze 8% rozdíl a v jiných zemích je 13% eh, a v Dánsku dokonce 17%. A víme, že vy oba máte zájem o tyto otázky. Víme, že velice důležitým faktorem je právě segregovaný trh z hlediska pohlaví. Máme v Evropě nyní příležitost, jak eh, pan ministr hovořil o ženách a klimatických změnách, Jisté je, že ženy by se rozhodně měly daleko více podívat na, podílet na rozvojovém světě. Já jsem právě přišla z jedné schůze, kde jsem s pravodajkou ve výboru Envy eh, pro skupinu SAD. Eh, týká se to energetiky a počítá se, že tady by mohlo vzniknout 2 miliony nových pracovních míst. Víme, že 80 eh, pracovních míst v této oblasti jsou eh, pracovní místa pro muže. A eh, Daňoví poplatníci tedy připouštějí, že vzniknou 2 miliony pracovní místa a že z toho 80% budou mít muži? je tady otázka velké změny, která by měla proběhnout na mm, trhu, který je segregovan z hlediska pohlaví. Já myslím, že by to měla být priorita předsednictví. 27. února zde ve výboru budeme mít konferenci o ženách a zelených pracovních místech. Cílem je analyzovat, jak můžeme ženy zapojit, aby ženy se nest neocitli na té straně hřiště, která prohrává. Eh, vytváření pracovních míst bude mít i tuto eh, genderovou dimenzi. V mnoha zemích eh, ten typ pracovních míst, o kterých tady diskutujeme, jsou místa pro muže. A my nediskutujeme o tom, jak dostat i ženy na, tyto, na tato pracovní místa. Takže e, e, odstranit ten pracovní trh, který je segregován z hlediska e, pohlaví. To je velice důležitý faktor a mělo by to být prioritou. Děkuji. Děkuji vám. Ano, potřebovala jste k tomu tři minuty k tomuto vystoupení a já vám za to děkuji, když se všem podaří hovořit tři minuty, bude to trvat hodinu a to je velmi dobré. A nyní dávám slovo další e, řečnici, koordinátorce za ALDE. Děkuji vám, e, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma ministrům za to, že přišli do našeho výboru. Byla jsem velmi ráda, že jsem od pana Sarin e, slyšela jeho vystoupení. Děkuji vám, máte opravdu velmi dobrý základ pro řešení otázek rovnosti žen. Já jakožto zpravodajka eh, pro eh, tyto otázky v oblasti obětí, eh, tak jsem velice ráda, že se mohu setkat, s, že jsem se mohla setkat se zástupcem Ministerstva spravedlnosti z Dánska. Mohu vás ujistit, že pan Packov, jestli to vysloví dobře, tedy minister spravedlnosti Dánska, je velice mm, zaujat to, o to, těmito otázkami a mm, Návrh, který přichází z Rady, je velice restriktivní. Nejenom, že vylučuje eh, otázku genderu z těchto otázek, ale je restriktivní z jiných eh, hledisek, například informace, což je jedno velice důležité eh, právo obětí. To tedy také je vypuštěno z hlavního návrhu komise. A já se ptám, jak chcete hájit naše pozice? Mezi různými prioritami tohoto výboru je celá řada důležitých otázek. Pane Frederikseno, paní Frederiksen, e, všechno v tomto výboru jsou velice složité otázky. Všechny základní priority, které my v tomto výboru hádá, hájíme, jsou problematickým bodem pro radu. A já se ptám, jak chcete hájit e, tyto otázky. Evropští občané to od nás očekávají a my musíme jejich očekávání naplnit. Takže e, i v tomto jednání s radou to musíme prosadit. My jsme se setkali eh, s, také se spravodajem v Jury. Jury, Libe i FEM, všechny tyto tři výbory pracují ve stejném směru a pokrývají tyto otázky. Snaží se eh, hájit oběti eh, genderového násilí. Přitom v radě probíhá mnoho lobbingu. Máte nějakou představu, máte nějaký akční plán, jak podstupovat, aby to tam fungovalo? My jsme také velice odhodlány eh, již v prvním čtení eh, tuto věc schválit ještě za vašeho předsednictví. Je to ambiciozní, ale mohlo by se nám to podařit. Děkuji a nyní paní Cornelisen, koordinátorka za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já se také budu snažit mluvit stručně, abych dala také kolegům možnost odpovědět na otázky. Jedna z prvních výzev tohoto předsednictví bude vyjednávání na radě EPSCO na jaře. To se bude týkat priorit pro evropskou ekonomiku a pro trh práce na rok 2012 v rámci evropského semestru. My na tom pracujeme a v zásadě se shodneme na tom, že hospodářské aspekty často převažují nad aspekty sociálními a otázkami zaměstnanosti, a to do značné míry. Já myslím, že je na vás, jako na dánském předsednictví, společně možná se Švédy a dalšími zeměmi, které ten problém chápou, abyste se postavili, a řeknu to upřímně, Německu, které se fixuje pouze na fiskální konzolidaci. Samozřejmě je důležité zvážit otázku bank, rozpočtových deficitů, zachránit měnu, si myslím, že a rozhodně v mé Evropě žijí lidé a z nich je polovina žen. A já doufám a jsem si jistá, že dánské předsednictví stojí na naší straně. A chci vás požádat, abyste využili zprávu, která vzejde z parlamentu, a já mám tu čest být zpravodajkou, abyste zdůraznili lidský faktor. Bylo by opravdu pěkné, kdyby ty priority, které si stanovíme, se projevily i v závěrech jarní rady EBSCO, kde například o důraz na péči o děti a další věci, které dovolí sloučit práci a péči. Pokud země chtějí zapojení žen na trhu práce, ale na druhé straně krátí výdaje na eh, zařízení pro péči o děti, měli by se nad tím zamyslet. A ještě rychle byly změněny ženy v rozhodovacím procesu. Jak víte, Komisařka Redingová v březnu 2011 vyhrožovala legislativou, pokud se něco nestane. A já myslím, že teď už můžeme dospět k závěru, že se opravdu nic nestalo. A já proto doufám, že ona svou hrozbu naplní. A že vy to zdůrazníte. Protože pokud na nějakém dalším zasedání v tomto pololetí zdůrazníme, nakolik je důležité, a pokud to zdůrazníme, já nevím už po kolikáté, za těch posledních několik desetiletí, nebude to stačit, nikam nepostoupíme. Byla tady hrozba legislativy a já myslím, že by měla být naplněna. Děkuji. Paní Jenuka Dakis, koordinátorka za EKR. Děkuji. Ano, to bylo velmi zajímavé a mně se líbilo, co jste říkal, pane ministře, o svém přístupu k domácímu násilí a také o tom, že s tím máte určité zkušenosti. Já myslím, že praktické zkušenosti jsou velmi dobré. Já se specializuji na podniky. Mám podnikatelskou historii a samozřejmě malé podniky jsou podle mě způsob řešení otázky žen v podnikání i hospodářské krize. A zajímalo by mě, jestli chystáte něco pro malé a střední podniky, a proto jak pomoct ženám zapojit se do malých a středních podniků a zajistit jim flexibilitu v práci. A další oblast, která mě zajímá, je ten váš odkaz na kvóty ve správních radách. Já podporuji kvóty, já chci víc žen ve správních radách samozřejmě, ale myslím si, že ten dánský příklad je velice zajímavý. Možná byste k tomu mohli něco víc říct. Jde o to, abyste něco dodrželi nebo vysvětlili. A další příklad dánského přístupu ke správním radám spočívá v tom, že řešíte otázku rozmanitosti. To znamená, je tam ta zásada dodržet nebo vysvětlit a to se týká veškeré rozmanitosti, nejenom kvót pro ženy, ale také pro národnostní menšiny, pro sexuální orientaci a tak dále. Možná, že byste to mohli trošku rozvést. Děkuji. Nyní paní Subert. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se do značné míry týká toho, že potřebujeme úsporná opatření, abychom vyřešili krizi, kterou teď procházíme, a máme na mysli konkrétně svou zemi, Portugalsko. A vidíme, že se hroutí sociální práva, práva pracovníků a znamená to, že se omezují i práva žen a ráda bych uvedla několik příkladů toho, k čemu může dojít. Je to problém, je to, musí, musí to být problém i pro ty, kdo obhajují eh, práva žen a rovnost pohlaví. Například evropské instituce EMF, portugalská vláda se dohodly na řadě otázek, mimo jiné jsou to opatření, která se týkají zaměstnanosti a ta mají usnadnit propouštění. Z toho vzniká další nezaměstnanost a znamená to také, že bude víc pracovníků, kteří budou mít jen příležitostnou práci. A to nepřímo souvisí i se zprávy žen. Protože víme, že pokud jsou oslabena určitá práva, je obtížnější obhajovat práva další. Takže pokud nějaká pracovnice, zaměstnankyně má méně jistou práci, je to spíš na takové neformální bázi, budou se jí potom hůř bránit pracovní práva, která jí patří a může docházet také k mzdové diskriminaci – bude mít problémy s materskou dovolenou. Takže všechny ty věci spolu souvisí. A například v Portugalsku se minulý týden dohodlo, že vzhledem k hospodářské krizi, pokud nebo by v podstatě mohly zaměstnankyně pracovat 12 hodin denně a 100 hodin týdně. pracovní doba podléhá deregulaci. Ale jak současně zajistíte, že ženy budou schopné dosáhnout rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem a také se zapojí do politiky, když musí tak dlouho pracovat. Proto by mě zajímalo, co si o tom ministři myslí. A ve stejné souvislosti i názory evropských institucí takový eh, přístup podporují. To je lék, který předepisují evropské instituce. Děkuji a než předám slovo dalšímu koordinátorovi, rád bych také ministrům řekl, že jsem si toto rozmyslel. Já myslím, že to udělám v několika kolečkách. Můžete odpovědět teď a potom dám slovo ostatním. Nicméně paní Neduševa za ELS. No, děkuji vám, pane předsedo. Také já chci poděkovat dánskému předsednictví za to, že mezi nás přišli a prezentovali své priority a dali nám také možnost hlouběji a podrobněji diskutovat témata, která nás všechny v nejbližším pololetí dánského předsednictví budou velice zajímat. Některé otázky už položili mé kolegové, já bych se k nim připojila, ale položím ještě dvě dodatečné otázky. První se týká toho, že studie dokazují, že krize má obzvláště negativní dopad na ty sektory, kde eh, pracují většinově ženy. A dále probíhají také studie, které ukazují, že tam, kde se ženám podařilo zachovat si eh, pracovní místa, v těch podnicích dokonce eh, se lépe čelilo krizi než v jiných. Chci se zeptat, zda dánské předsednictví se zajímá o tuto otázku, zda existuje nějaká analýza, která by jasně ukázala, o jaké sektory hospodářství to e, jde tady. A my bychom chtěli vidět, jaká je úloha žen v krizi, jakou pozitivní úlohou se hrávají a jak e, se postarat o to, aby ženy e, mohly by rychle získat pracovní místo v růstu, který pro ně bude pozitivní. A druhá otázka, chci se připojit k těm, kdo poděkovali předsednictví za to, že eh, otázku rovného eh, platu eh, rovnoprávného odměňování dali mezi své priority. Je to důležitý cíl a ještě jsme od něj dost daleko. Počítá předsednictví ještě s nějakými dalšími akcemi, kromě těch, o kterých již byla řeč? A pokud jde o iniciativu paní Redingové, pokud jde o zastoupení žen ve správních radách, ten, ta roční lhůta, kterou loni dala paní Redingová, vyprší za měsíc. Jak se k tomu zachová i e, dánské předsednictví v této iniciativě? Jak e, zvýšit zastoupení žen v nejvyšších orgánech e, podniků? A chtěla bych ještě také hovořit o boji proti stereotypům a o vzdělávání děvčat. Víme, že děvčata jsou většinou nasměrovány, mez, nasměrovány ve studiu na literární, humanitní směry. Co udělat proto, aby v dalším finančním období byly některé výzkumné projekty v oblasti vzdělávání v této oblasti. Bylo by možné počítat s podporou předsednictví v této věci? A chtěla bych ještě připomenout otázku domácího násilí, násilí na ženách. Víme, že eh, je tady důležitá otázka obchodování eh, s lidmi kdy většinou jde především o dívky či ženy. My v Evropském parlamentu bychom také od rady rádi věděli, jaká je situace, zda bude dánské předsednictví naším spojencem a zda je možné pokročit dál, aby došlo ke skutečné obraně těchto obětí. V různých členských státech vidíme, že to je téma kde není možné zůstat nečinní jen proto, že už byla schválena jedna směrnice. Myslím, že je to téma, kde je třeba dále o věci diskutovat, dále o tom hovořit a snažit se ho opravdu vyřešit. A konečně mimo evropský kontinent bych ještě chtěla hovořit o eh, těchto aspektech, protože solidarita, solidarita s jinými ženami na jiných kontinentech je také důležitým bodem. Nezapomínejme na úlohu, kterou se hrály ženy v arabském jaru. V prioritách dánského předsednictví se hovoří o potřebě lepší konsistentnosti a mm, přesměrování v těchto otázkách také z hlediska podporování žen. Chtěla bych tedy dánské předsednictví na toto upozornit. Prosím, podporujte tyto ženy a mm, nezůstaňme jen u toho konstatování, že ženy sehrály důležitou úlohu e, v revoluci a teď už mohou eventuálně i přijít o výhody, které doufali, že tím získají. Děkuji. Velice děkuji za slovo. Velice děkuji všem, kteří položili otázky. Nyní mám za sebou první kolo otázek od koordinátorů a dávám nejprve, nebo dávám tedy slovo panu ministrovi, tak paní ministrini, aby na tyto otázky zareagovali. Poté proběhne ještě další kolo otázek. Nevím, kdo z vás chce začít. Prosím. <coughs> Tusind tak for nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål. Já bych chtěl nejprve poděkovat za všechny dotazy, které zazněly byly velice zajímavé, protože zde tlumočení pokusím se mluvit trochu pomaleji, než mluvím obvykle. První otázka byla od paní Thompson a týkala se e, pracovního trhu, který je segregován podle pohlaví. Souhlasím s vámi. My chceme vypracovat určité ukazatele, e, které by se právě ukazovaly například, jak je to v odvětví technologií a tak dále. Je to pravda, protože když hovoříme o tomto pracovním trhu, který je segregován podle pohlaví, tak se tím vlastně dostáváme i k tomu, že už vzdělávací systém je segregován podle pohlaví, což je velký problém, který musíme řešit eh, ve všech zemích Evropské unie. My jsme si velice vědomi tohoto problému a jak říkala již sama paní poslankyně Thompson, zde v těch nových eh, pracovních příležitostech eh, mluvíte o tom, že ta místa jsou určena pro muže, ale právě to, že vy sama řeknete, že to jsou místa určena pro muže, tak to vlastně tu situaci ještě zhoršuje. Musíme eh, podpořit muže k tomu, aby si vybírali povolání, která jsou tradičně pro ženy a naopak, aby ženy si vybírali Eh, povolání pro muže. Dále otázka paní Parvanové. Ptala jste se na otázku násilí eh, na základě pohlaví. Ano, já sám také jsem si velice dobře vědom tohoto problému. Násilí založené na pohlaví je eh, Eh, něco, co se musí trestat, eh, jsou to trestné činy. Myslím si, že komise už sama eh, přijala určité iniciativy, jak bojovat proti násilí a právě toto násilí je jedním z takových priorit, které je ve strategii pro příštích pět let. Dále se také všichni shodeme na tom, že je důležité chránit ženy, že je důležité podporovat poškozené oběti, že je také důležité nastavit sankce je to takový celistvý přístup. Rada i parlament zde spolupracují a také se připravuje například směrnice proti obchodování s lidmi. Také zde máme například legislativu Evropského ochranného příkazu. To jsou všechno důkazy toho, že ta spolupráce funguje. Navíc se teď nyní jedná o novém balíčku, jehož cílem je zlepšit ochranu obětí. A Rada pro vnitřní věci a spravedlnost o tom nyní bude jednat. Násilí je tedy závažným problémem a také je to i věc, která, které vlastně se věnuje paní komisařka Redingová. Já sám osobně tomu také přikládám velkou důležitost. Podle mého názoru je jednou z takových nejdůležitějších věcí v oblasti násilí na, na, na základě pohlaví je to tak, že kdykoliv je takové násilí spácháno, tak musíme opakovat, že je to něco nepřijatelného. Nesmíme se s tím nikdy směřovat. A musíme brát v úvahu i to, že vlastně zde vytváříme novou realitu. Je zde generace chlapců, kteří vyrůstají v muže a doufejme, že tedy oni už budou vyrůstat v tom, že násilí je něco, co je naprosto nepřijatelného. Pak zde byly otázky, které se týkaly dopadu hospodářské krize Hovořila jste o tom, že se možná příliš všichni soustředí na finance. Já souhlasím. Je to v souladu s prioritami Evropské unie, ale pokud hovoříme o rovnosti na jedné straně a o ekonomice na druhé straně, tak je mnoho lidí, kteří se domnívají, že se jedná o něco, o dvě věci, které vlastně jsou naprosto oddělené, že spolu vůbec nesouvisejí, ale já si myslím, že je tomu naopak. A opět v našich eh, projevech musíme zdůrazňovat to, že to souvisí. A to z toho důvodu, že Ehm, je tedy důležité tyto dvě věci propojovat, aby z nich eh, všichni měli prospěch. Pak to byla otázka paní Jana Kodakis. Ptala jste se na malé a střední podniky. K tomuto bodu bych rád řekl, že možná ministr nebo paní ministrině Olafson by se k tomu vyjádřil lépe. Nicméně mm, máme zde výbor pro řádnou zprávu, který připravuje strategii, jak zlepšit zastoupení žen ve správních radách. Zde se trošku situace obrací. My vlastně chceme, aby firmy vysvětlovaly, jak to, že tam nemají dost žen v těch správních radách. Já si myslím, že to je lepší, než eh, že, že tím vlastně také i zvyšujeme povědomí, že tím působíme osvětově. Je pravda, že ten trend je pozitivní. Myslím si, že je zde mnoho lidí, kteří chtějí tu situaci zlepšit, ale zároveň jsou zde mechanismy, které zatím ještě nefungují, zatím se nám ještě nedaří dosáhnout toho cíle, takže možná se můžeme ještě více soustředit na osvětu a vůbec se zamyslet nad tím, proč se nám nedaří toho cíle zatím dosáhnout. A nyní dávám slovo kolegyni. Øh, øh, Děkuji. Já myslím, že můj kolega odpověděl na velké množství otázek. Ještě ale musím zdůraznit, že jakožto předsednická země považujeme za důležité zvládat finanční a ekonomickou krizi a vytvořit makroekonomickou stabilitu, zachránit euro. A podle našeho názoru tady není žádný rozpor mezi rozvíjením evropské společnosti, evropských společností a aplikováním eh, odpovědné politiky. Tolik tedy eh, v čele rady a to je také pozice, kterou chceme uplatňovat jakožto předsednická země. Chci ještě dodat, že eh, naprosto chápu, že vy ve vašem výboru zdůrazňujete, že je třeba reagovat na ekonomické výzvy, a propagovat sociální práva a rovnost mezi pohlavími. Jak jsem řekla na začátku, pro mě to ale nejsou hodnoty, které by byly v rozporu. Naopak, jedno jde ruku v ruce s druhým. Říká se někdy trošku ironicky, že problémy nespůsobuje pouze směrnice o rodičovské dovolené. Já to velice dobře chápu. Když se hovoří o rovnosti mezi muži a ženami, narazí, naráží se na celou řadu opozic Například e, zní otázka, e, zda my, Dánsko, předsednická země, chceme propagovat rovnost mezi muži a ženami. My na to odpovídáme samozřejmě, pro nás je to velice důležitá, přímo centrální otázka. Chceme propagovat rovná práva pro všechny. To je samozřejmě předpoklad pro evropskou společnost. Pokud jde o konkrétní otázky, které položila konkrétně portugalská kolegyně. Jakožto zástupkyně předsednictví já se nemohu vyjádřit eh, k situaci na pracovním trhu v Portugalsku. Když teď budu hovořit pouze jako ministrině Dánska pro zaměstnanost, tak eh, musím říci, že to je věc, která spadá do širší eh, diskuse. Mm, můžeme si klást otázku, zda flexikurita je model, který je možné vyvážet. Já se samozřejmě nemohu vměšovat do politiky zaměstnanosti v Portugalsku, ale jakožto dánka mohu říci, že když se v právních předpisech ulehčí propouštění, pak je to opatření, které může dynamizovat eh, pracovní trh a to zase musí být kompenzováno určitými sociálními kompenzacemi. E, například e, možnostmi rekvalifikace, aby pracovník zlepšil své šance na nalezení zaměstnanosti. A nyní e, bych chtěla hovořit o trhu práce, na kterém probíhá segregace. Samozřejmě, že za šest měsíců se nepodaří dánskému předsednictví jakoby mávnutím kouzelného proutku situaci změnit. Segregace na trhu práce, ta je samozřejmě spojena s tím, jak fungují naše univerzity a naše vysoké školy. Pravda je, že prožíváme hlubokou krizi. V politice ve Spojených států se říká, nikdy eh, nenechte uniknout eh, příležitosti, které z krize vyplývají. A já myslím, že mladým lidem je možné dát jednu dobrou věc a jsem ráda, že se tomu věnuje komise, že se věnuje otázkám nezaměstnanosti mladých. To je právě to, že eh, v pondělí eh, Evropská rada bude věnovat hodně pozornosti eh, růstu z, toho, z tohoto hlediska také vyškolení mladých, aby mohli uniknout ze nezaměstnanosti. Pro mladé, kteří jsou nezaměstnaní, by měla existovat skutečná nabídka eh, odborné přípravy, která by jim umožnila najít pracovní místo. A to by pomohlo i v otázce segregace na pracovním trhu. A na závěr bych chtěla říci, že politika zaměstnanosti spadá do národní pravomoci a i nadále by to tak mělo být. V parlamentu a v radě ale můžeme jednu věc učinit a sice um, komunikovat, vyměňovat si dobré postupy. A v rámci evropského semestru můžeme si stanovit společné priority. To, že 75 obyvatel by mělo mít do roku 2020 eh, pracovní místo, to je pro mě také hledisko, eh, hledisko eh, rovnosti. Já nevím, jestli vyslovuji správně vaše jméno, paní Nečeva ale já, um, když dovolíte, tak bych ještě v příštím kolečku uh, odpovědí reagoval i na vaši otázku. Promiňte, že jsem na to zapomněl. Mnohokrát děkujeme. Takže další kolečko. Další řečníci. Nejprve pan Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal pan ministr před chvílí, já spolu s vámi, pane předsedo, jsem měl to potěšení, že jsme v rámci příprav dánského předsednictví jeli do Kodaně, setkali jsme se s paní Frederiksen i s panem Sarínem a já jsem tomu velice rád. Ta eh, dvě setkání byla velice příjemná. Ostatně je to vzácné, když člověk v dnešní Evropě potká pokrokové ministry. Udělá to člověku dobře. Dovolte, abych se soustředil na jednu věc, o které jsme eh, se o které jsme eh, diskutovali. Chtěl bych ale také poděkovat paní Nedelčevě a paní Klás. Řekl bych, že EPP tady moc zastoupeno není na tomto jednání. Eh, kladu si otázku, proč to je, jestli pak není náhodou EPP eh, v zahraničí na nějakém jednání, tak já bych chtěl poděkovat paní Nedelčevě i paní Klas za to, že tady jsou. Věřím, že se nám podaří v tomto parlamentu pokročit vpřed s velkou většinou, protože to je opravdu velmi zásadní otázka. Eh, promiňte, že možná nejsem dosti zdvořilý eh, k paní Estrele, která je tady naší zpravodajkou, ale já bych chtěl říct, že právě otázka rodičovské dovolené je velice důležitá a to nechci mluvit ani o otcovské dovolené. Eh, a můžeme říci, že tady se nám podařilo získat většinu, ale byly tady dva bloky. Jeden blok opravdu chtěl pokročit vpřed a druhý blok se zašprajcoval, eh, odvolával se na krizi a říkal, ne, ne, ne, nic měnit nemůžeme. Ale my eh, pokročit před chceme a chceme-li pokročit, musíme udělat krok k sobě navzájem za dánského předsednictví s takovými ministry, kteří jsou v našich řadách tady za předsednictvem. Asi to nebude k mávnutím kouzelného proutku, ale za těch pět měsíců a pár dní, které máte k dispozici, by bylo dobré pokusit se zblížit názory, aby bylo možné eh, v té věci rozhodnout. Hovořilo se o 20 eh, týdnech plně hrazených. No, já uznávám, že to je teď asi těžko eh, zaplatit, ale abychom mluvili konkrétně, když by to bylo 18 týdnů slušně zaplacených a možná, že by to mělo být minimálně 80% platu, aby to bylo slušné. No víme, že ve Spojeném království je to 39, 39 týdnů, ale je to jen velice málo eh, osob, které vůbec toho využijí, protože Eh, ekonomicky není udržitelné mít tak dlouhou eh, mateřskou dovolenou, když je velmi málo honorovaná. Takže 18 týdnů s 80% eh, hrazení z platu, to by byl dobrý krok před. A já v parlamentu budu takové hledisko jasně hájit, abychom udělali krok před. Já vím, že v Dánsku jste mnohem dál, ale bylo by dobré vzít v úvahu situaci rodin a zejména žen, a tady zmínka otcovské dovolené není zanedbatelná, eh, aby to byl krok vpřed i v jiných zemích. Prosím, udělejme krok k sobě navzájem a eh, dosáhneme tohoto pokroku. Spoleháme na dánské předsednictví. Tak Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také oběma ministrům za vystoupení, za to, že nás seznámili s prioritami dánského předsednictví. Já bych se chtěla zeptat, jak velkou pozornost budete za vašeho předsednictví věnovat starším ženám? Zvláště tam k tomu, že letošní rok je věnován aktivnímu stárnutí a solidaritě mezi generacemi. A jak už říkali kolegové, Ženy jsou velice často obětí diskriminace na trhu práce, protože jsou stále ještě rozdíly v odměňování za stejnou práci pro ženy a pro muže. Nižší jsou také důchody žen. Pracují v nízkoplacených sektorech a musí také přestat pracovat, aby se mohly postarat o rodinu. A proto se velice často stává, že nízká penze je zavádí do chudoby. A já se chci zeptat, Jaká konkrétní opatření přijme dánské předsednictví, aby omezilo ty rozdíly mezi výší důchodů pro muže a pro ženy? Děkuji. Děkuji. Paní Estrela. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve uvítat návrhy dánského předsednictví. Vaše priority se obírají správným směrem. Odráží se v nich i to, na čem záleží tomuto výboru, pokud jde o násilí na základě pohlaví, pokud jde o rozdíly v odměňování, pokud jde o zaměstnanost pro mladé a také lepší zapojení žen do rozhodovacího procesu ve správních radách společností, to jsou všechno témata, který, které znamenají, že máme plno, plné ruce práce a vyvolávají také obavy. A já myslím, že z toho, co uváděli kolegové, jste zřejmě pochopili, že máme vysoká očekávání. Opravdu od toho, od dánského předsednictví hodně čekáme a vy zřejmě chápete, že jako zpravodajka pro přepracování směrnice o takzvané mateřské dovolené, to vidím jako téma, které se mě týká a působí mi starosti. A chtěla bych vám poděkovat za to, co jste zatím řekli. Říkáte také, že jste připraveni spolupracovat s námi. Dánské předsednictví už velkou střícnost projevilo. Je to věc, která už se táhne hodně dlouho. A Evropský parlament velkou většinou v říjnu 2010 přijal stanovisko, které bylo jasné. To stanovisko bylo zasláno radě, ale bohužel navzdory snahám jednotlivých předsednictví rady, a tady bych zdůraznila úlohu polského předsednictví, opravdu se snažili dosáhnout pokroku v této věci. Nicméně navzdory této snaze rada zatím nereagovala. My dáváme jasně najevo, že jsme otevření, jsme flexibilní. Parlament skutečně chce zajistit, aby se tyto věci rychle uzavřely a na zasedání koordinátorů tento výbor rozhodl, že zašle dopis dánskému předsednictví. Chceme vás na toto téma upozornit a také chceme říct, že opravdu chceme vyjednávat. Chceme dospět ke společnému postoji s radou. A proto jsem chtěla požádat ministry, aby se pokusili dosáhnout toho, že rada se těch věcí bude více vědomá, aby se také pokusili dosáhnout nějaké lepší, nebo vysvětlit to nějak občanům, protože občané nechápou, proč jsme v, této, v tomto mrtvém bodě. A také bych vám chtěla říct, že jsme si vědomi toho, že doba je zlá. Víme, že tato krize nám to neusnadňuje, ale tato krize je také jakási výmluva. A také chci říct, že v Evropě musí jít úsporná opatření ruku v ruce se solidaritou. A Evropský parlament požádal o studii finančních dopadů a závěrem bylo to, že kdyby se měla zvýšit účast žen na trhu práce jenom o jediné procento, úplně by to pokrylo náklady na návrhy parlamentu. Jediné procento žen navíc na trhu práce, takže se nedá říct, že finanční důvody jsou jakousi výmluvou nebo zástěrkou pro to, abychom nepřijímali rozhodnutí, zvlášť vzhledem k tomu, že Evropský parlament, Rada a Komise přijali strategii 2020 a tato strategie Evropa 2020 zahrnuje velice ambiciozní cíl, a totiž zajistit, že dojde k 85% navýšení zapojení žen na trhu práce. Takže, vážení ministři, je to obtížné téma. Tato legislativa to neměla snadné. Nicméně dospěli jsme k pokroku. Kousek po kousku postupujeme ku předu. Teď máme nejméně 16 členských států, které vyhlásili, že jsou připraveny vést dialog s Evropským parlamentem. Dokonce včetně Spojeného království, což je země, která to brzdí nejvíc. Nicméně spustili veřejnou konzultaci, chtějí pozměnit vnitrostátní legislativu. A já si myslím, že už o možná brzy budeme mít všechny předpoklady pro to, abychom společně našli nějaké uspokojivé řešení pro všechny. A rozhodně bychom chtěli, abychom tuto záležitost uzavřeli za dánského předsednictví. Půl roku není příliš dlouho. Asi se nám nepodaří dohnat, co jsme zameškali, ale alespoň plně využijeme ten čas, který budeme mít do konce dánského předsednictví. Děkuji. Děkuji vám. Teď paní Nil Kilsonová. Děkuji vám, pane předsedo. Podobně jako pan kolega Tarabela. Musím říci, že je velkým potěšením vidět, že Evropou vane mnohem otevřenější duch, ať už je to otázka žen nebo otázka životního prostředí. Člověk se hned cítí lépe. Jakožto zpravodajka ve věci ženy a klimatické změny, abyste se o tohoto zprávě zmínili, tedy musím říci, že zpráva ještě není dokončena. Eh, je tady řada pozměňovacích návrhů, které zprávu dále vylepší. Už jsme o tom mluvili dnes eh, dopoledne. Pozměňovací návrhy v drtivé většině, tak jak jsem je dostala, obohatí zprávu a spějeme ke konsensu, což je velice pozitivní. Jsem ráda, že v programu dánského předsednictví vidím snahu podpořit eh, přítomnost žen na vědeckých eh, pracovních místech a obecně to ve všech těch eh, místech, kde jde o prosazení zelené ekonomiky. Ehm, takže je tady také pekingská platforma o ženách a environmentálních otázkách. Pokud jde o genderové problémy v energetické politice, dopravní politice, a v otázce klimatických změn obecně. Chybí nám tady ještě e, větší množství údajů, chybí nám e, určitý výzkum, určité e, zkoumání, které by nám umožnilo tyto aspekty lépe propojit. Bylo by tedy vhodné mít studii o genderové politice a klimatických změnách v EU, abychom lépe brali v úvahu tuto dimenzi v budoucí klimatické politice v EU. Děkuji. Tak, to går till fru Papadopoulou. Velice děkuji. Nyní pan Papadopoulou. Paní, pa, paní Papadopoulou. Eh, velice děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem ráda, že nás navštívil pan ministr, paní ministrině. Velice souhlasím si s tím, s čím jste řekli. Bohužel žijeme v době hospodářské krize a tato krize zcela um, vlastně poškozuje ženy na pracovním trhu, protože je zde mnoho škrtů. Například i byl škrtnut nebo omezen program DAFNE. Já jsem zpravodajka za, pro přípravu roku 2013, která vlastně přípravu programu pro občanství. Uh, a je zde velice málo prostředků pro kampaně, jak informovat o právech občanů. Takže mám takovou praktickou otázku. Jak může dánské předsednictví přesvědčit komisi k tomu, že je důležité, že odstraňovat tyto nekonsistentnosti, protože pokud chceme dosáhnout cílu strategie 2020, tak potřebujeme prostředky. Přitom všechny tyto programy jsou osekávány. Podle mého programu je to tedy nekonzistentní. Mám praktickou otázku. Jak můžete přimět komisi k tomu, aby věnovala více prostředků na rok 2013 pro kampaně pro podporu občanství a také jak chcete podporovat eh, roz, přípravu rozpočtu z pohledu obou pohlaví, protože pokud na to nebude dost prostředků, tak prostě nemůžete eh, tyto cíle uskutečnit. Dále se chci zeptat, jak chcete prosadit více financování na politiky, strategie a programy rovnosti mužů a žen. Byla zde e, částka 1 milion. Je to tedy vlastně snížení oproti loňským rokům. V roce 2014 budou evropské volby a my chceme, aby kandidovalo více žen a více žen, aby bylo zvoleno. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Klasas. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat za prezentace, které jste zazněly. Já také působím ve výboru pro životní prostředí. Už jsem si vyslechla i ministry pro životní prostředí, takže teď mě těší, že jsem slyšela také projevy eh, zde paní ministrině a pana ministra. Velice je pro nás zajímavé vyslechnout si to, jak, eh, jaké politiky mm, fungují v severských zemích. Myslím si, že je zde příležitost také ty kvalitní severské politiky rozšířit i v ostatních zemích Evropské unie. Německo také šetří a bohužel i v oblasti, sociální oblasti. Nicméně je zapotřebí se zamyslet nad tím, že pokud chcete někomu Mm, poskytovat určité sociální zabezpečení, tak si na něho nejdříve musíte vydělat. Chtěla bych eh, tuto věc zdůraznit. Vy jste zde ve svých projevech řekli, že chcete také vlastně oslavit ten Evropský den rovnosti mest. Zajímá mě, jak, co vlastně máte na mysli, zda do toho také chcete zapojit Evropský parlament, jakou to bude mít formu. Myslím si, že eh, zde potřebujeme zapojit i muže. Mám tedy otázku na oba dva ministry. Jak chcete zapojit více muže třeba do sociální oblasti, protože jenom tak eh, se nám může podařit dosáhnout úspěchu. Pak mám ještě otázku na paní Frederikson. Hovořila jste o tom, že z krize můžeme vytěžit i určité příležitosti. Je důležité, abychom brali situaci v Evropě co by příležitost. Také je zde ještě problém se společností, která stárne, je to dalším problémem. Pokud se podívám na situaci v Německu, tak v Německu nebude dost mladých lidí, kteří eh, by se vzdělávali. Pak je zde třeba Španělsko. Španělsko má vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí. Mm, nechci zde hovořit o migraci pracovníků nebo o migrujících pracovnicích, ale spíše třeba o možnostech různých eh, vzdělávacích programů, jak také zejména mladé lidi eh, vzdělávat, jak je rekvalifikovat. Možná by třeba mladí lidé ve Španělsku mohli odjet do jiné země Evropské unie, tam eh, projít nějakým školením nebo nějakým vzdělávacím procesem, které by pak, který by pak byl uznáván i v jiných zemích světa. Souvisí to s tím, jak můžeme utvářet budoucnost a co můžeme učinit zde na evropské úrovni. je také zapotřebí zdůraznit mezinárodní úroveň. Nevím, zda dánské předsednictví třeba plánuje nějakou lepší spolupráci s ostatními zeměmi v této oblasti. Domnívám se, že by nám to určitě pomohlo v boji s nezaměstnaností. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Romeva. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já už jsem četl, nebo už jsem znal ten program předsednictví, protože my jsme se už setkali v Kodani před eh, nějakou dobou, takže už jsem byl trochu napřed. Myslím si, že zde máme určitou pojistku toho, že mnoho věcí, které chceme dovést do konce, se nyní pohnou z místa. Chtěl bych zmínit jednu věc, o které se stále hovoří. Je to eh, ta mateřská dovolená. Problémem je to, že zde známe stanovisko Evropského parlamentu, což je přímo volená instituce, e, přím, a pak existuje blokáda několika, některých členských států rady. Není to celá rada, je to pouze skupina několika členských států. Měli bychom přemýšlet o trzích, měli bychom přemýšlet o tom, jak tuto debatu e, znovu nastavit. Musíme eh, skonfrontovat tyto otázky, máme určitou demokratickou odpovědnost. My jsme ochotní v tom, aby zde bylo třeba určité dohodovací řízení nebo vůbec takový vést přístup k tomu, jak reagovat na stanovisko rady. Nicméně, myslím si, že jsou zde Eh, několik eh, problémů. Za prvé je to délka mateřské dovolené, za druhé je to to, zda by měly ženy pobírat plný plat během této mateřské dovolené. A třetí takovou eh, věcí, která se řeší, je také, zda je zde určitá spoluzodpovědnost otců. Chtěl bych vás požádat, o to, že já vím, že některé členské státy mají velice Eh, pevný názor na tyto věci, ale myslím si, že je důležité obnovit dialog a musíme nakonec eh, zde dosáhnout nějakého eh, dobrého konce. Dále, doneslo se mi k sluchu, že, zde, že se chystá změna Evropského sociálního fondu. Nařízení, které, kterým se řídí tento Evropský sociální fond. Uh, je zde takový vlastně dvojí přístup. Hovoří se o tom, že to má být spíše volitelné než povinné. Mm, já se domnívám, že je to určitě téma, o kterém se musí ještě více hovořit, o kterém musíme přemýšlet a zajímal by mě také názor dánského předsednictví. Ještě poslední otázka. Už o tom hovořila kolega Nielsen Wilson. Eh, jsou zde určité výstupy krize, které, se, které musíme řešit i z pohledu mužů a žen. Nemůžeme pouze říci, že krize může za všechno a dovolit to, aby se třeba ehm, zmenšila práva mužů nebo žen. Naopak musíme jejich práva více propagovat. Musíme při této příležitosti se snažit překonat určité problémy a překonat určité situace, které zatím nebyly řešeny dostatečně. Domnívám se a houpám, hou, doufám, že, tato, že toto předsednictví je velice mm, vhodné k tomu, abychom toho dosáhli. A mm, počítejte samozřejmě i s naší plnou podporou. Ano, děkuji, říká předseda. Ještě předtím, než na vaše dotazy zareagují přítomní ministři, tak ještě paní Luling. Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit, že jsem přišla pozdě. Omlouvám se i e, představitelům dánského předsednictví. Já jsem byla předtím ještě na jiné schůzi. Bylo mi řečeno, že se ve vystoupení hodně hovořilo o tom, jak bude vypadat otázka eh, ochrany mateřství, což je zablokováno v radě. Chtěla bych eh, říci zástupcům dánského předsednictví, že mám velké pochopení pro eh, postoj rady, protože bohužel a bohužel se celá ta otázka příliš přehnala či příliš eh, se zatížila ta naše společná loď. Eh, a i přesto, že ta loď byla hodně přetížená, přesto eh, ta zpráva získala většinový, většinovou podporu na plenárním zasedání, protože nikdo neměl tu ovahu říci otevřeně, že s takovou zprávou nemáme vůbec šanci pokročit v otázce ochrany mateřství kdyby náš výbor tu svou lodičku tak nepřetížil, tak jsem přesvědčena, že ve věci směrnice o ochraně mateřství bychom byli dosáhli pokroku. Možná menšího pokroku, než jsme původně chtěli, ale eh, určitého pokroku přece jen. A to je důležité pro členské země, které jsou ještě pod minimem současné směrnice. Prostě není možné do jedné zprávy smíchat úplně všechno. Proto rada neví, co si s tím počít. A já to říkám, že mám pro ně pochopení. Ne, že bychom byli proti zlepšení těch eh, minimálních norem v ochraně mateřství. Naopak, ale v politice je vždy třeba vědět, co je reálné, co je proveditelné a co už ne už španělské předsednictví, jak vidíte, jde to hodně daleko zpět, eh, mě řeklo, jestliže eh, schválíte zprávu v této podobě, tak prostě se tím vůbec nebude moci rozpočet zabývat, protože to jde hodně za rámec toho, co vůbec je proveditelné a realizovatelné. My chceme zlíšit, zlepšit hm, ochranu eh, mateřství, otázka hm, Rodičovské dovolené je jiná věc, otázka otcovské dovolené, to je ještě jiná otázka, to všechno přijde, ale eh, když se snažíte o všechno, nedosáhnete ničeho. Již Taylor říkal, eh, všechno, co je eh, přehnané, je bezvýznamné. A tady bohužel většina v parlamentu to takto schválila. Děkuji. A teď se obrátím opět na naše ministry, aby odpověděli na otázky. A pak už uzavřeme jednání. Nevím, kdo začne. Především bych chtěla poděkovat za přijetí ve vašich řadách to já jsem si ani nedovedla představit, že v Evropském parlamentu může být člověk eh, přivítán tak velmi příjemně. Naopak bylo mi řečeno, že to může být zcela odlišné. Děkuji vám za velmi zajímavou diskusi. Myslím, že jsme naladěni na stejnou vlnovou délku a to je velice důležitý předpoklad pro budoucí spolupráci. Je pravda, že si člověk vždycky mm, nemůže eh, naplnit své cíle. Ale důležité je ty cíle mít stále na paměti a doufat, že rok po roku pomalu postupně se naplní. Pokud jde o poznámky týkající se rodičovské dovolené, já jsem velice ráda, že jsem dnes dostala dopis s komentářem pana Tarabely je pravda, že je třeba projevit určitou flexibilitu, ta je potřebná. Z různých stran slyším, že je vůle ke skutečnému dialogu s radou. A také jsem chtěla zopakovat to, co jsem řekla už na úvod. Když nefunguje dialog, nic nepokročí vpřed. Není to v zájmu ani rady, ani parlamentu. A já se budu maximálně snažit využít danského předsednictví k tomu, abych naši spolupráci náležitě rozvinula. A když se nám nepodaří najít řešení, uvidíme. V každém případě je třeba znovu zahájit dialog a usilovat o kompromis a uvědomit si, že jsme všichni motivováni. Většina z vás se opravdu upřímně snaží zlepšit rodičovskou dovolenou. A berete v úvahu takové otázky jako rovnost mezi muži a ženami, skloubení pracovního a rodinného života a zlepšení sociálních eh, práv. To se mi velmi líbí. Současně ale musíte uznat a pochopit, že tady existuje určitá politická realita v radě. Je zde 27 členských států a jsou mezi nimi rozdíly. Je pravda, že jsou odlišnosti v politice, v zaměstnanosti, v politice v oblasti platů. Někdy se platy sjednávají v kolektivním vyjednávání, někdy jsou stanoveny právními předpisy a to tež platí i o rodičovské dovolené a e, to také e, ovlivňuje, jaká důležitost je v radě připisována této otázce. My chápeme jaká je motivace má parlament a jaké motivace má rada a těšíme se na upřímný konstruktivní dialog. Polovinu cesty už máme za sebou a společně se nám podaří vypracovat kompromis, který i vám leží na srdci a já vám za to děkuji. Pokud je o aktivní stárnutí, jak eh, usilovat o to, aby ženy i v určitém či vyšším věku mohly stále ještě být eh, na pracovním trhu zastoupeny. My jsme zorganizovali seminář v Kodani na toto téma a některé věci jsme tam již eh, diskutovali. Chceme-li, aby evropské obyvatelstvo bylo déle přítomno na pracovním trhu, pak musíme pochopit, že to není pouze otázka vůle je to i otázka možnosti. A bude zapotřebí hovořit o pracovních podmínkách a o právech pracovníků. To musí být paralelně vedené diskuse. Když člověk pracuje bez přestání od 17 let, od, od tedy věku 17 let, stále a ta práce představuje fyzické, fyzické namáhání, pak je dost eh, obtížné mm, po dosažení určitého věku pokračovat dále v této práci. Eh, pak jsou jiná zaměstnání, která jsou fyzicky méně náročná. A tady eh, je právě důležitá odborná příprava, vzdělávání. Někteří z vás hovořili také o problému chudoby, o nedostatečně vysokých důchodech. A já myslím, že je důležité snažit se zvýšit míru účasti žen. Můžeme toto všechno zvládnout sami? Ne. Eh, musíme mít eh, společné zájmy a usilovat eh, o věci společně, vést diskusy mezi zeměmi a vyměňovat si informace, jak tyto věci zvládáme. Není pochyb o tom, že otázka jeslí, a dalších zařízení pro malé děti eh, má velký dopad na to, jak mohou mm, ženy, matky působit na pracovním trhu. To znamená, že otázka má několik dimenzí. Některé aspekty mohou být zvládány na evropské úrovni, jiné musí být zvládány na národní úrovni. A už na závěr bych ráda řekla toto. Jsem ráda, že očekáváte od dánského předsednictví hodně. Jestli naplníme všeškerá vaše očekávání, to nevím, ukáží to nadcházející e, období pěti měsíců, ale budeme se maximálně snažit, o tom vás ujišťuji. Na základě dnešní diskuse mohu říci, že předsednictví či lépe řečeno úspěchy daného předsednictví nezávisí pouze na úsilí předsednické země. Záleží i na dalších vnějších okolnostech a my bohužel teď prožídáme krizi. Takže děkuji za diskusi i za všechny náměty. Já, Já samozřejmě naprosto souhlasím s kolegyní, s těmi posledními slovy. Také bych rád konkrétně odpověděl na otázky. Paní, pan Omeva se ptal na Evropský sociální fond a na vyjednávání o novém nařízení o Evropském sociálním fondu na období 2014 až 2020. To nemám úplně na starosti já, to má na starosti minister pro evropské záležitosti. Nicméně Rada se pokouší dospět ke společnému postoji, což by bylo eh, východisko pro vyjednávání s parlamentem. Nicméně vítáme všechny návrhy. Nicméně pokud nebo dokud nebude mít Rada společné stanovisko, společný postoj, není možné formálně vydávat s parlamentem. Teď otázka kvót. Rada souhlasí s tím, že muži i ženy by měly být stejně zapojeni na všech úrovních ve všech oblastech, pokud jde o rozhodování. Abychom mohli využít veškerý talent, který v Evropě máme v závěrech rady ze 7. března loňského roku o paktu pro rovnost na období 2014 až 2020 vidíme, že rada podporuje posílení finanční pozice žen a rovnou účast žen v rozhodování. A pokud bude nějaký návrh kvót nebo něčeho jiného, co by umožnilo navýšení účasti žen. Projedná se to v radě a jak jsem říkal, dánské předsednictví zahájí debatu o nedostatečném zastoupení žen ve správních radách na radě EBSCO 17. února. A výsledky jednání rady se potom projeví také v tom, co bude dělat komise. Rád bych se také zmínil o další diskuzi. Já si myslím, že něco musíme dělat. Mně už dochází trpělivost, protože nic nepostupuje dál. pokud je paní, o paní Kiel Nielsenovou. Já vám mnohokrát děkuji za pochvalu. Děkuji také panu Tarabelovi. Samozřejmě, mainstreaming je důležitý, abychom dosáhli větší rovnosti v EU. Týká se to také dopravy, životního prostředí. A úspěch rovnosti závisí na tom, co budou dělat veřejné orgány, včetně orgánů evropských. Nejde jenom o občany, ale jde o muže a ženy. A pokud jde o konkrétní činnost a politické cíle. A znamená to, že potřebujeme eh, odpovídající poznatky ze statistiky, abychom měli z čeho vycházet. Potřebujeme i statistiky o životním prostředí. Já vám mnohokrát děkuji za debatu. Vážení kolegové, děkujeme předsedovi, děkujeme za vynikající debatu a já vím, že i za kolegy mohu říct, že být tady dnes bylo skutečně potěšením, byla to čest. A já jsem si říkal, že možnost sedět tady, to je příležitost, která se naskytne jednou za život. Protože až bude dánské předsednictví příště, bude to za 30 let. Já nevím, jestli já tady za 30 let budu. Doufám, že až tady příště budu, tak už tyto diskuze vést nebudeme muset. Takže vám mnohokrát děkuji a přeji vám všechno nejlepší, hodně úspěchů. Eh, Velice děkuji. Paní ministrině, pane ministře, ještě bych na závěr rád řekl několik slov. Chtěl bych vás požádat, abyste ještě neodcházeli a abyste mi ještě chvilku věnovali pozornost. Chtěl bych eh, na závěr říct, že já sám jsem žádný dotaz nepoložil, protože jsme měli velice dlouhý seznam všech, kteří se přihlásili o slovo a nechtěl jsem brát čas někomu jinému. Nicméně chci říci, že my už jsme se setkali, takže já už jsem se setkala z minulosti jak s paní ministriní, tak s panem ministrem. Už jsme hovořili o všech věcech, které jsou důležité pro Evropský parlament. Ještě bych vás požádal o chvilku strpení. Velice děkuji. Čili chtěla jsem říct, že když jsem se setkal s paní ministriní, tak jsme hovořili zejména o tom, co si Evropský parlament myslí o násilí, zejména násilí páchaném na ženách. Existuje zde určitá strategie, takže nejedná se o nějaké roztříštěné koncepce. A na schůzce s paní ministriní Frederikson jsem hovořil také o mateřské dovolené a jsem rád, že paní Frederikson eh, chce se tomuto tématu věnovat ze všech sil a také pan ministr Manu Seren jim vyjádřil eh, velký zájem o tyto věci. Také je velice důležitá otázka vlivu změny klimatu na postavení žen. Je pravda, že to jsou takové otázky, které tady nepadají tak často. Děkuji vám, že jste zavítali na náš výbor. Myslím si, že ta výměna názorů byla nesmírně užitečná. Paní ministrině eh, se trošku divila, že této rozpravě jsme věnovali tolik času, ale já jsem jí na to řekl, No ale my zde na, to, na našem výboru právě takovým věcem um, klademe velký důraz. Velice vám děkuji za dnešní účast. Tack för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 with the committee meeting and on. Okay, uh, uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste své případné konverzace vedli ve foaje. Rád bych zahájil hlasování. Everybody wants to speak and make conversation, eh, can please do it up. Poprosím všechny, kteří chtějí vést konverzace, aby tak učinili ve foje. Děkuji. My zde nyní už začneme hlasovat. And we, we're now moving on to I... Nejprve budeme hlasovat o bodu 13 Nejprve dám slovo paní Piet Kejnen. Máte slovo. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat všem politickým skupinám, zejména mým stínovým zpravodajům, kteří pracovali mm, velice pilně, zejména co se týče pozměňovacích návrhů. Také jsem velice ráda, že jste byli trpěliví s těmi jazykovými verzemi. Ještě předtím, než začneme hlasovat, tak bych vás chtěla upozornit na dvě věci. Za prvé, ukázala se tam být taková um, jazykově a uh, právně obtížná věc, která se týkala znění celé řady pozměňovacích návrhů. Jedná se to zejména volebních systémů a toho, že je třeba, mm, že je zapotřebí dosáhnout parity a buď prostřednictvím kvót, ale ne vždy je to tak možné. Proto zde máme pozměňovat kompromisní pozměňovací návrh a ten nejnovější kompromis, který, kterého jsme dosáhli s politickými skupinami, zejména tedy sociální demokraté, ALDE, zelení a myslím si, že i liberálové s tím souhlasí. Tak bylo to sice na poslední chvíli, nicméně máme to v písemné formě a získala jsem od všech souhlas. To byl ten první komentář. A ten druhý komentář na hlasovacím seznamu také naleznete odsouhlasené ústní pozměňovací návrhy, takže Myslím si, že bude jednodušší, že když je nebudu během hlasování číst a můžete si je případně vyhledat. A také tyto ústní pozměňovací návrhy byly schváleny politickými skupinami. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem za spolupráci a doufejme, že po úspěšném hlasování můžeme hovořit o tom, jak dále s touto věcí pokročit. Sorry, it's a technical question. Uh, uh for the vote... Uh, Omlouvám se, mám takovou technickou otázku. Mám bohužel poškozenou hlasovací kartu. Poslala jsem uh, asistenta pro náhradní a zatím tedy budu hlasovat. Jiným způsobem budeme, budeme, ano, říká předseda, budeme vás přepočítávat. Já ten problém mám technický takový, že jsem zapomněla, eh, zapomněla svou hlasovací kartičku, tak prosím, eh, kdybyste to eh, laskavě započítali. Já vím, že to žádný problém nebude. Ne, ne, vidím, že už vlastně se to vyřešilo. Mí spolupracovníci napravili mou chybu. Děkuji. Okay. Uh, Výborně, takže budeme vždycky dva hlasy počítat zvlášť. Zahajuji tedy hlasování. Nejprve budeme hlasovat o kompromisním pozměňovací návrhu číslo dvě. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. To znamená 34, 35, 33, 37, 36 odpadají. Nyní kompromisní návrh 3. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Kdo je proti, kdo se zdržel? Ano, to je naprosto jasně přijato. 39 a 38 tedy tím pádem odpadají. Teď hlasujeme o čísle 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45, 46, 47, 44, 42 a 49 odpadají. Nyní kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 56, 59, 58, 54, 55, 53, 50, 52, 57 a 51 odpadají. Nyní číslo ne, ne, ne, o 60 nebo o 6 budeme hlasovat později, takže nyní kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 61 a 72 odpadají. Nyní pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to ještě ověříme. Ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže to je zamítnuto. Je to zamítnuto. Nyní 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 65. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Ověříme to, ověřujeme pozměňovací návrh 65. Zahajuji hlasování. Ano, tak za skupinu EPP je o jeden hlasovací, o jeden hlas více. Ne, už je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je zamítnuto. 66. To je ústní pozměňovací návrh. Kdo jste všichni pro to, aby byl předložen? Takže budeme hlasovat. Ne, tak eh, zde je, zde je tedy mm, námitka, takže se vrátíme k běžným pozměňovacím návrhům, kdo je pro. Nebyla to pouze jedna osoba. Čili hlasujeme o čísle 66 a hlasujeme o tom původním návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to ještě ověříme. Hlasujeme o 66. Kdo je pro? Eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. je zde příliš mnoho hlasů za skupinu EPP. O je, konkrétně o jeden hlas navíc. Pane předsedo, s paní Kracou je zde o dva hlasy navíc, říká pan Tarabela. Nyní už je to v pořádku, říká předseda. Čili toto je přijato. O jeden hlas. Ano, ano, ti dva poslanci, kteří nemají kartičku, hlasují zvednutím ruky a oni hlasovali pro. Čili je to přijato. Dále. Číslo 67. Ne, omlouvá se předseda 69. Kdo je pro? Ne, ne, ne, omlouvá se předseda. Čili nyní 67, to je ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku? Ano, to znamená, že budeme hlasovat o tom původním návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70 odpadá. Nyní 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72, ta, to odpadá. 76 také. Čili nyní 74. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je přijato. 73 byl stažen. 75. Ten také odpadá. Ano, protože 74 byla přijata. Čili kompromisní návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 77 a 78 tím pádem odpadají. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 82, 79, 80 a 81 odpadají. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 84, 85, 86, 87, 83 odpadají. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 89 odpadá. Čili 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92 odpadá. 95. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, ověříme číslo 93. Zahajuji hlasování. Skupina EPP má o jednoho poslance navíc při hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pardon, 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to raději ověříme. Ověřujeme 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je zcela jasně přijato. 97 odpadá, čili 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 100 odpadá, nyní 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ještě ověříme číslo 102, čili vracíme se k číslu 102 a ověřujeme 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 103 a 60 odpadají. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 105, 106, 108, 107, a 104 odpadají. Nyní číslo 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme číslo 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 112 byl stažen, čili 111. Číslo 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne, nebo pardon, ověříme. Číslo 111 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pane předsedo. Eh, pane předsedo, mám problémy se svým aparátem. Když hlasuji, eh, tak se to nepropojí. Tady můj strojek. Já jsem hlasovala, že ne, a jakmile jsem zmáčka tlačítko, vyšlo to, jako by zdržela se hlasování. Můžete ještě hlasovat eh, zvednutím ruky, abychom to mohli případně přičíst nebo odečíst. No, no, <laughs> Já jsem chtěla říct, že když hlasuji pro, tak to funguje a když hlasuji proti, tak to nefunguje. Mm, dobře, ale zatím vlastně to, tím se nic nemění při tomto hlasování. Řečník bez mikrofonu. Uh, Uh, Nyní 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to musíme ověřit. Čili zahajuji hlasování o čísle 110. Číslo 110. Končím hlasování. A je to zcela jednoznačně přijato. Nyní 114 eh, odpadá. Nyní 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119 odpadá. 120. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 121, 122, 123 a také 131 odpadají. Nyní číslo 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je se zdržel? Přijato. 124 odpadá. Nyní 128 také odpadá. Čili budeme hlasovat o čísle 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100, 131 odpadá, čili nyní 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak tam máme ještě ústní eh, pozměňovací návrh, určitý dodatek, který předložila paní Pěty Kanen. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Říká předseda. Předseda se opravuje. Musím si asi koupit nové brýle. Čili kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 19, 20, 21 odpadají. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 24 a 25 odpadají. Nyní 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Tím pádem 31 a 32 odpadají. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní máme opět ústní pozměňovací návrh, citace 7. Čili musím položit otázku, zda je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu a mm, překvapivě vy jste opět proti. Chcete k tomu nic? Ano, já zcela plně podporuji právo kolegy vystoupit proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Zde se však nejedná o to, že bychom tam dodávali nějaký text nebo to nějak politicky měnili. Jde pouze o správnou citaci eh, rezoluce OSN. Takže já vás ještě jednou žádám, zda byste to nemohl přijmout, zda byste s tím nemohl souhlasit. Navzdory vašemu šarmu a výmluvnosti tak eh, je to politické sdělení, proti němuž eh, mám výhrady. Chtěl bych také zdůraznit, že na plenárním zasedání jsem předložil velice důležitý ústní pozměňovací návrh, který se týkal práv vězňů a skupina EPP vlastně vystoupila proti, ale to jenom tak na okraji. Samozřejmě říká předseda, máte právo mm, vznést námitku. Hmm. So, uh, yeah, but I, I, I don't think we, I don't know what we discussed. We, we don't need. Myslím si, že zde nemusíme o ničem diskutovat. Máte prostě jako člen tohoto výboru právo vznést námitku. Takový je jednací řád. Čili nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo dvě. Paní Parvanová, chcete vystoupit? Já se omlouvám, ale pokud bychom to nezměnili tím ústním pozměňovacím návrhem, tak budeme všichni vypadat poněkud hloupě, protože tam to, ten název té rezoluce bude v nesprávném znění. Já si myslím, že to je trošku um, absurdní situace. Chápu námitku kolegy, ale myslím si, že zde opravdu eh, se jedná pouze o technickou chybu, o technické pochybení. Předseda všichni, kdo chcete mm, podpořit tento ústní pozměňovací návrh, tak ho můžete poté podpořit, co by eh, řádný pozměňovací návrh, až se to dostane na plenárku. Nyní jste eh, vlastně, jsou dvě otázky, jedna je politická a jedna je procesní. A co se týče toho postupu, toho jednacího řádu, tak tam je to jasné. Číslo dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželi? Přijato. A 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě připočítáme dva hlasy. 26 a 22. To znamená, že tento návrh je přijat a chtěl bych poblahopřát paní Kinen za vynikající práci. A teď přejdeme k dalšímu bodu, o kterém bychom měli dnes hlasovat. Je to Absolutorium 2010, souhný rozpočet EU, oddíl 3 a předávám slovo paní Matera. Děkuji, pane předsedo. Chci jen poděkovat všem, kdo pomohli připravit tato dvě stanoviska. A já doufám, že výbor pro rozpočet, který měl dnes zasedání a sejde se i v nadcházejících dnech, se zaměří na budoucí priority tohoto parlamentu. Já doufám, že výbor pro rozpočet se také víc zaměří na přání tohoto výboru, protože bohužel v minulosti rozpočtový výbor provedl spoustu škrtů, které měly dopad na tento výbor a já doufám, že v budoucnu dostaneme mnohem větší rozpočet, abychom mohli naplnit cíl tohoto výboru. Dobře, pustíme se do hlasování o tomto návrhu. Odstavec 2, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Jednoznačně zamítnuto. Odstavec 3. O tom bychom neměli hlasovat, to je jenom technická změna, takže teď pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Jednoznačně zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování elektronicky o usnesení jako takovém. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. Je to 27 k 3, takže je to přijato. Děkuji zpravodajce. A teď tady máme druhou věc také. Předávám slovo paní zpravodajce, paní Matera. Chcete slovo? Dobře, takže přejdeme k hlasování a začneme pozměňovacím návrhem 1 kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, zdrželi se. Já myslím, že byl přijat. Prověříme to. Moje chyba, měl jsem to říct. Takže hlasujeme. Pozměňovací návrh 1. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Zvedněte ruce. A omlouvám se, omlouvám se, je to pravda, ten padá. Pozměňovací návrh 3. Hlasujeme o trojce. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se? Jednoznačně zamítnut. A teď pozměňovací návrh. Dobře, prověříme trojku. The vote is closed. Hlasování je uzavřeno, byl přijat. Pozměňovací návrh 4. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A teď pozměňovací návrh, nebo usnesení jako takové a hlasujeme Hlasování je uzavřeno a usnesení bylo přijato. Opět děkujeme autorce paní Matera. A teď půjdeme dál. Pokud chcete odejít, udělejte to prosím v tichosti, abychom mohli pokračovat v tomto zasedání. A hlasování máme za sebou, takže já teď přejdu na švédštinu, budu mluvit švédsky. Dobře, můžeme pokračovat? A přejdu na švédštinu. Takže. Hlasování máme za sebou. A tím se dostáváme k bodu číslo 14, což je modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. A já nejprve předám slovo zpravodajce paní Češkové. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Uh... Já bych nejprve chtěla poděkovat eh, zpravodajovi z výboru pro kulturu a vzdělávání za zpracování této zprávy a jsem ráda, že se eh, mohu podílet stanoviskem také na jejím znění a chtěla bych se ale nejprve eh, omluvit stínovým zpravodajům, zpravodajkám, neboť já jsem byla upozorněna na nutnost urychleného zpracování této tohoto stanoviska eh, v minulém štrasburském týdnu na začátku, čili udělali jsme eh, to nejlepší, co bylo možné, ale eh, všimla jsem si, že ani dnes na stránkách našeho výboru nebylo toto stanovisko vlastně přeloženo do ostatních jazyků a nebylo možné ani s nikým toto stanovisko diskutovat Mm, údajně je to z toho důvodu, že e, výbor pro vzdělávání a kulturu e, chce o této zprávě hlasovat co nejdříve, čili, jak říkám, udělali jsme, co bylo v našich silách a samozřejmě doufám, že případné projednání se stínovými e, zpravodajci bude ještě v procesu nadále možné a těším se i na jejich, na jejich připomínky. Řeknu tudíž jenom pár obecných věcí k této zprávě jako takové a k tomu, proč jsem zvolila tyto body do do našeho stanoviska, do stanoviska našeho výboru. E, za prvé vzdělávání a výzkum e, jsou důležité pro hospodářský růst, o čemž asi nikdo nepochybuje a e, podle komise mají evropské univerzity stále obrovský potenciál, který je nevyužitý. Eh, Evropská komise proto navrhuje ve svém finančním nařízení na období 2014 až 2020, což bude také samozřejmě předmětem diskuze na tomto výboru dokonce již dneska, tak navrhuje navýšení rozpočtu určeného do investic eh, do vzdělávání, výzkumu a inovací. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že tato problematika i předmět této zprávy je velmi blízký eh, zprávě, kterou jsme již zde projednávali a která se týkala žen a jejich činnosti, jejich zastoupení ve vědě a výzkumu, čili i toto stanovisko se prolíná samozřejmě s tím, eh, které už zde bylo projednáváno a týkalo se vědy a výzkumu výzkumu. E, vrátím se zpět k tomu, co navrhuje komise. Součástí tohoto balíčku od komise je i modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Na tomto místě bych e, chtěla e, zmínit úspěšný program Erasmus, který podporuje mobilitu studentů při vysokoškolském vzdělávání, což je v současné době, dle mého názoru, v integrované Evropě nezbytný předpoklad pro uplatnění na trhu práce. Eh, jedním z klíčových cílů komise je mimo jiné také zvýšit počet absolventů všech úrovní vysokoškolského studia. Již zmíněný nevyužitý potenciál je totiž i na univerzitách či ve výzkumu často podmíněn celospolečenským vnímáním nastavení rolí žen a mužů. Je to jeden, jedna, jeden z aspektů. Ve svém stanovisku jsem se soustředila na tu problematiku, která se mi v tomto zdá rozhodující Podíl žen se sice na akademické půdě zvyšuje, avšak čím vyšší je stupeň jejich vzdělání nebo obecně stupeň vzdělání, tím méně jsou ženy zastoupeny. Tato vertikální segregace je daná eh, nejen historickými faktory, ale také panujícími strukturami na vysokých školách, na univerzitách. I na akademických půdách se často setkáváme s tradičními představami o rozdělení genderových rolí, jež pak představují platnou společenskou normu. Toto se pak také odráží e, často při volbě studijního oboru, čili při takzvané horizontální segregaci. V oborech, jako jsou přírodní vědy, matematika či technika, je stále nízké zastoupení žen. Samozřejmě se to dá přičíst jejich nezájmu o tyto vědy, ale já jsem také toho názoru, že tato volba je právě částečně ovlivněna i panujícími tradičními představami. Kvůli nízkému počtu absolventek je e, pak o to těžší konkurovat mužům v těchto odvětvích na trhu práce, s tím také pak logicky souvisí nerovnoměrné rozdělení ve vědě a výzkumu, či právě na akademické půdě, což následně vede k tvoření struktur, kde muži převažují. Ženy by proto měly být více zastoupeny v akademických grémiích a výběrových komisích. Faktem je, že výběrová řízení i ohodnocení žen na akademické půdě nejsou často gender neutrální. Ve všech částech výběrového řízení na akademický post musí být zajištěn transparentní a pečlivý postup a zakotven tento aspekt rovnoprávnosti. V postupu na vyšší akademický post brání ženám, ale samozřejmě také jejich přirozené dispozice Ženy akademičky často přerušují svoji akademickou eh, kariéru kvůli dětem či dávají přednost rodině a partnerovi. Situace bývá ještě o to složitější, pokud oba partneři pocházejí z akademického prostředí. Univerzity by se proto do budoucna měly zaměřit na takové instrumenty, jež budou podporovat eh, sladění akademické dráhy a soukromého života, a to například i těchto rodinách, kde oba partneři eh, studují nebo eh, již eh, působí dál ve vědě a výzkumu jsem přesvědčena, že i toto vytvoří silnou konkurenceschopnost jednotlivých evropských univerzit a bezesporu to napomůže přilákat špičkové kandidáty. Eh, ráda bych eh, ještě jednou zdůraznila, že opravdu bylo velmi málo času na zpracování tohoto stanoviska a že se tím více těším na eh, připomínky a podněty, které do něj budeme moci zapracovat. Děkuji za pozornost. Tak för det och jag, Mrs Děkuji, paní Paradeli. bez mikrofonu. Well, uh, I read it with interest. Já jsem si to přečetla s velkým zájmem, to musím říct, a děkuji zpravodajce za tuto práci v tak krátké době. Chtěla bych zdůraznit dvě poznámky, které se týkají B. Kladu si otázku, zda ty státy, kde je nízký počet žen v rozhodujících orgánech, tedy když ty státy tam vyjmenujeme, tak to se mně trošku nelíbí. Byla bych ráda, kdyby se jména států vyškrtla, kdyby nebyly konkrétně jmenovány. V takovém stanovisku jde o podporu určité myšlenky můžeme, můžeme prostě to vyjádřit jinak. To je jenom můj návrh. Eh, mohu to předložit jako pozměňovací návrh a vy to posoudíte. Jinak jsem spokojená s drtivou většinou těch dalších bodů. A ještě bod 3 ve mně vyvolává poznámku. Chápu, o co tady jde, ale opravdu si myslím, že to review the criteria for promotion to senior research positions, tento výraz, to si myslím, že není úplně uh, správné uh, pro ženy, které bojují na nerovných uh, zásadách. Já bych spíše tady obvinila tu infrastrukturu, které to neumožňují které neumožňují, eh, aby vlastně se uplatnila stejná kritéria a mohla uplatnit stejná kritéria eh, pro objektivní posouzení hodnoty. Takže já bych tady radši eh, toto formulovala nějak jinak, protože ono to zní, jako my chudáci ženy musíme mít jiná kritéria protože je třeba vzít v úvahu, že e, jako ženy máme takové a takové problémy. No, já myslím, že e, ta kritéria by měla být stejná, ale že jiné infrastruktury by měly podpořit ženy, aby se e, mohly dostat na tato místa. A tedy, aby se na ta místa nebo do těch funkcí dostali ne protože jsou ženy, ale protože naplňují vědecké požadavky. Jinak za to naprosto souhlasím. Měli bychom možná také nějak do toho vložit možnost příslušníků menšin, jako například uprchlíků, aby eh, mohli na univerzitách, také na univerzitách mít eh, lekce jazyku a také asi zmínit i celoživotní vzdělávání. Jinak si myslím, že hlavní ehm, bodem je, aby do univerzitních osnov byly zařazeny genderové studie. A to jak na e, úrovni řádných studií na vysoké škole, tak i postgraduálních studií. A jinak souhlasím se všemi návrhy zpravodajky. Tolik tedy prozatím. Děkuji. som Děkuji a ptám se, zda žádá o slovo někdo další. Ne, nikdo už nežádá o slovo. Tak eh, dobrá. a dávám opět slovo paní Češkové. Ne, omlouvám se, ještě ne. Eh, komise žádá o slovo. Eh, paní Fiona, paní Vaters, chcete hovořit? Zástupci komise, chcete hovořit? Prosím, máte slovo. Um, thank you very much. Děkuji vám. Z hlediska komise genderová dimenze je velice důležitá a to bylo také vyjádřeno v našem sdělení z 20. září. Zejména pokud jde o příležitosti pro ženy, aby se dostaly na vyšší úrovně akademických eh, funkcí či řízení univerzit. Čili to tam bylo vyjádřeno a my za to děkujeme. I så fall går ordet tillbaka till fru Českova. Varsågod. Tak dávám slovo paní Češkové. Já děkuji ještě jednou za slovo. A e, samozřejmě tady děkuji za připomínky. Předpokládám, že e, se odrazí v nějakých pozměňovacích návrzích. Pokud ne, tak e, já se pokusím zohlednit a ještě lépe vypracovat toto stanovisko. A to, co bylo zde teďka naposledy zmíněno od zastupitele, zastupení zastupitelky komise, tak si myslím, že je velmi, velmi výstižné. To je z mé strany vše. Děkuji. bara... Eh, Děkuji. Takže tím pádem bych nyní rád uvedl eh, termíny pro předložení pozměňovacích návrhů. Termín je 7. února. Výbor bude hlasovat 27. až 28. února výbor pro kulturu 29. února a na plenárním zasedání v Dubnu. A teď můžeme tento bod považovat za probraný a dostáváme se k bodu 15, což je výroční zpráva o lidských právech ve světě a politika EU v této oblasti. Nejdříve bych chtěl dát slovo paní Jiménez, zpravodajce. Ano, dobrý den. Toto je návrh stanoviska k výroční zprávě o stavu lidských práv. A já myslím, je, tady je důležité navrhnout nebo uvést, že to původně mělo být za rok 2010, a oni z toho vypustili to datum. takže by tam mohly být i věci, které se staly v roce 2011, ale teď je to obecnější. Takže se dá také mluvit o věcech, ke kterým došlo v roce 2011. A to je důležité, až budete předkládat pozměňovací návrhy, můžete s tím počítat. Já se zmíním o tom, jaký byl můj obecný přístup, jak jsem e, to myslela a potom konkrétněji. Obecně řečeno, zmiňuji diskriminaci vůči ženám a uvádím, že nemůže být opodstatněna z žádných politických, kulturních či náboženských důvodů. Také mi připadá nepřijatelná sexuální násilí, obchodování s lidmi a další formy násilí vůči ženám a dětem. Ty se stále využívají jako válečné taktiky v konfliktních regionech po celém světě. Takže poukazuji konkrétně na masové znásilňování. Také si myslím, že ženy obvykle hrají klíčovou roli v poválečném období při budování míru, včetně řešení konfliktů, procesu směřování a obnovy. A proto si myslím, že musíme tuto úlohu uznat a musíme se to snažit prosazovat a musíme se snažit přijít na to, jak s tím ženy mohou pomoct. A konkrétně chci také zdůraznit bezpečnost dětí, zejména dívek ve třetím světě a jejich práva, protože ta jsou také často porušována. A konkrétně bych ráda zdůraznila, nebo už jsem to v podstatě zdůraznila v tomto stanovisku, úlohu OSN při obhajobě práv žen a proto vítám spolupráci OSN a Evropské unie. Také zmiňují revoluci v Egyptě, Tunisku, Libii, to takzvané arabské jaro, protože si myslím, že ženy se hrály zásadní roli v boji za svobodu, demokracii a více práv pro ženy a dívky. Tato zpráva, jak jsem říkala, odkazuje na rok 2010, ale Můžeme tam zahrnout i arabské jaro. Kromě toho se někdy ženy nutí do předčasných sňatků. Mně jde především o tyto sňatky v Evropě. Je celá řada rodin, které dívky posílají, i když vyrostly v Evropě, posílají je do své země, do Tuniska, do Egypta, aby se tam provdali za starší muže. A to je důležité. Musíme s tím něco dělat, musíme tomu zabránit. Jsem si velice dobře vědoma problému s eh, mutilací, eh, s netvořováním pohlavních orgánů. Musí se také řešit problém obchodování se ženami. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva musí sehrát aktivní roli. To jsem ve svém stanovisku také napsala. A další věc, o které chci mluvit, je porušování práv žen v Turecku. Pořád se mluví o tom, že Turecko má přistoupit k Evropské unii, má se k nám připojit a já myslím, že to mi působí velké obavy. A proto vyzývám komisi, aby přinutila Turecko, aby dostal této povinnosti a musí také kontrolovat porušování lidských práv. A poslední věc, jak lépe využít Sacharovovu cenu? Já myslím, že bychom mohli vytvořit síť, která se bude zabývat lidskými právy žen a těmi, kdo je obhajují. A poslední věc, na kterou chci poukázat, je to, že zmiňuji také potraty na základě pohlaví. Já myslím, že jsou země jako Čína, které využívají takovéto potraty na základě povahy, pohlaví, když e, matka čeká dceru, tak ženu přinutí, aby šla na potrat. Já myslím, že to je důležité. Dnes jsem mluvila se stínovými zpravodaji a ti mi řekli, že mají určité návrhy, já je vítám. Uvidíme, co se s tím dá udělat a jak toto stanovisko vylepšit. Takže budu ráda, když dostanete slovo a přednete své návrhy. Paní Papadopoulu? Jen krátce, já jsem stínová zpravodajka za Progresivní alianci socialistů a demokratů. Já myslím, že tento návrh stanoviska pokrývá všechny věci, které jsou důležité pro to, abychom zemím dali možnost překonat stereotypy, masové znásilňování, obchodování s lidmi a další formy sexuálního zneužívání a takhle další formy diskriminace. Je velice důležité, aby strategie Evropské unie v oblasti lidských práv se projevila i v legislativě třetích zemí a já myslím, že EU tady může sehrát důležitou roli při konzultacích s těmito třetími zeměmi o tom, jak postupovat jak zavádět genderově vyvážené politiky, aby měly ženy větší práva, účastnily se rozhodování v nejrůznějších oblastech života. Já osobně mám v omyslu předložit pozměňovací návrhy. Jeden se týká toho, že navzdory různým změnám násilí stále přetrvává přetrvávají vraždy, vraždy ze cti, dochází k porušování lidských práv. Když jdeme do Turecka, slyšíme, že organizace žen a nevládní organizace se na to stěžují. Takže k pátému odstavci předložím pozměňovací návrh a také pokud jde o cíle milénia, o rozvojové cíle milénia, chceme prosazovat eh, realizaci těchto cílů, protože pokroku dochází velice pomalo, zvlášť u věcí, které se týkají zdraví matek. To jsou tedy dva pozměňovací návrhy, možná budeme mít jeden nebo dva další, ale to jsou ty zásadní otázky, na které se zaměříme. Děkuji. Tak, je, naturligtvis ge slutord sen ty... Velice děkuji, říká předseda. Paní zpravodajko, přejete si ještě vystoupit? Já bych chtěl... Dobře, tak eh, 2. února je lhuta pro prodávání pozměňovacích návrhů, 2. února odpoledne. 27. se bude hlasovat a 27. a 28. bude tato zpráva předložena. Děkuji. Předseda. Ano, shodou okolností jsem jedním ze stínových zpravodajů. Včera jsme měli schůzku A chci říct si, že důležité je také eh, klást důraz na vzdělávání, na veškeré politiky nebo koncepce, které se týkají vzdělávání, také zdraví matek. Myslím si, že celkově jste vypracovala vynikající stanovisko. Nyní paní Svon, máte slovo. Thank you very much. Pan Svon. Děkuji, jmenuji se Michael Swan, zastupuji zde Evropskou službu pro vnější činnost. Dovolte mi pouze několik stručných komentářů na stanovisko, které se bylo předneseno. Dotýká se celé řady velice závažných věcí a problémů. Zde bohužel velice často slycháme spíše negativní informace než pozitivní Vysoká představitelka nicméně sdělila, že ochrana práv žen bude jednou z jejich priorit. Je zde tedy celá řada různých programů, které se připravují. Já mám k dispozici text ve znění kde jsou také různé dotazy. Také zde hovoříte o výroční zprávě o situaci mm, lidských práv za rok 2010. Stanovisko však ani v těch úvodních ustanoveních, ani v jiných odstavcích neodkazuje na tuto výroční zprávu. Chtěl bych se proto zeptat, Z zda nebo jak eh, chce výbor propojit eh, toto stanovisko s prací paní Havard. Předseda, ano, já to vyřídím paní Simene, nebo je to možná otázka na paní Simene. Protože, porque Yes. Eh, otázka pro paní Jiménez. Ano. Eh, právě mě eh, říkali, že toto jsem řekla tedy na úvodu, že zpráva přišla pozdě a už tam bylo uvedeno, že tam nebude to datum, které by se odkazovalo Eh, ale že na druhé straně by bylo lepší neodkazovat se úplně specificky na časový aspekt. Proto jsme eh, tam dali i téma arabského jara, jak už jsem se o tom zmínila, protože původně se počítalo s tím, že časový harmonogram tam, nebo časový aspekt tam nebude zmiňován, protože zpráva přichází eh, pozdě a že bude vlastně zpráva prezentována v roce 2012. Bylo tedy, byla tedy dána přednost tomu, aby to pokrývalo přece jen i věci z roku 2011 eh, a aby se věci nezmátly, tak jsme se rozhodli, že tam datum neuvedeme. Tak eh, Děkuji. Děkuji vám. Já jsem vyčerpal seznam řečníků. Chtěl bych říci, eh, podobně jako paní Jiménez, že termín pro pozměňovací návrhy je 2. února a 27. 28. Eh, února bude hlasovat náš výbor, v březnu AFET a na plenárním jednání to bude v dubnu. Takže můžeme eh, bod 15 považovat za projednaný. Další eh, zpravodajka dorazí eh, již brzy, jak mi bylo řečeno, tak nevím, můžu mlčet, případně vám mohu něco vyprávět, nevím, co by bylo nejlepší, ale paní Zuber již za chviličku dorazí. Počkáme tedy chviličku. Omlouvám se, stále ještě čekáme, ale už je zpravodajka na cestě, už tady bude. Okay, we then continue. Můžeme tedy pokračovat. A... Eh, vydechla jste si trošku? Omlouvám se za to. Jestli jste připravena, dám vám slovo. Prosím, paní Zuber. Uh, eh, vou falar em português. Em primeiro lugar, eu peço desculpa, eu estava a apresentar. Budu hovořit portugalsky a budu prezentovat eh, tento návrh. Já jsem, omlouvám, já jsem teď byla v jiném výboru, kde jsem také hovořila o jednom návrhu. Teď eh, budu hovořit eh, o o zaměření pracovního dokumentu, na kterém pracovala paní Ilda Figueiredo. Jde o víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020. V tomto pracovním dokumentu si myslíme, že zaměření eh, na práva žen a na genderové aspekty je důležité pro budoucí výzvy žen a na druhé straně je to také zásadně důležité. Nicméně myslíme si, že tady chybí eh, finanční dotace, konkrétní finanční dotace k těmto aspektům práv žen a eh, rovnosti pohlaví. Myslíme si, že i když tady v horizontálních cílech je eh, tento aspekt. Myslíme si, že tady je zapotřebí mít i e, určité finanční dotace přímo k otázkám žen. Jsou tady dvě úrovně e, přidělení peněz, horizontální a pak to specifické přidělení peněz a ty se navzájem doplňují. My jsme tady znaklidněni, když vidíme, že dochází k snížení eh, počtu různých nástrojů, jako například program DAFNE, eh, který se týká eh, problému násilí na ženách. Je tady také rubrika, která se týká rovnosti pohlaví v, po, v programu Progress. Takže eh, vidíme, že tady dochází k eh, omezení eh, některých nástrojů, které stažení některých nástrojů, které nejsou nahrazeny jinými nástroji a to se projevuje v tomto finančním rámci, který nezohledňuje důležitost investování do rovnosti pohlaví a práv žen. Máme tedy určité návrhy myslíme, že je třeba uplatnit rozpočtovou proceduru, aby e, došlo k konkrétnímu financování v zájmu ženských práv a genderové rovnosti. Aby se to náležitě zohlednilo ve vnitřních politikách EU a aby se eh, také v různých programech, v různých fondech eh, tyto genderové aspekty zohlednili. Dalším doporučením je, že potřebujeme eh, alokovat určité finanční prostředky pro Evropský institut genderové rovnosti. Čili na závěr bych řekla, že se domníváme, že rozhodnutí rady ve věci eh, víceletého, eh, víceletého finančního rámce eh, by mělo zmiňovat konkrétní sumy peněz, které se věnují otázkám ženských práv a genderové rovnosti. Mezi důležitými ukazateli, které se E, týkají způsobu, jakým jsou peníze alokovány, je právě otázka e, strategie genderové rovnosti a přidělené peníze v této věci, v této strategii. Jak už jsem řekla, myslím, že je třeba vytvořit zvláštní e, finanční program pro ženská práva a genderovou rovnost aby to eh, lépe zviditelnilo otázky eh, žen a aby i jiné oblasti politik braly v úvahu genderové aspekty. Týká se to především financování nevládních organizací a dál různých projektů. V nevládních organizacích eh, probíhají různé změny, které jsou pozitivní pro ženy, také eh, odborové organizace jsou hybnými silami ve prospěch eh, žen, ve prospěch eh, změn, které by byly ve prospěch žen. Můžeme také říci, že nejde jen o, o konkrétní sumy peněz, jde také o každodenní, každodenní fungování těchto různých um, organizací. Když jde o základní práva a občanství, tak si myslíme, že priority a cíle genderové rovnosti by měly být eh, zohledněny a také by tady mělo být alespoň jakési minimální financování. Eh, finanční prostředky by také měly být věnovány eh, pro posílení programu DAFNE. Dalším důležitým bodem je boj proti násilí na ženách, které si také eh, zaslouží eh, náležité financování, které by se mělo projevit také ve strukturálních fondech. Když jde o další nástroje, myslíme si, že potřebujeme také eh, přiřazení peněžních prostředků pro otázky rovnosti v oblasti eh, spolupráce, demokracie, lidských práv a také eh, v dalších nástrojech, kde je třeba mít vyřazené prostředky na otázky genderové rovnosti. Děkuji vám. A dávám slovo účastníkům. Prosím, paní Češková. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, jsem stínovou zpravodajkou, takže budu mít pár poznámek k tomuto materiálu a děkuji, děkuji paní zpravodajce, byť tady není, ale děkuji, děkuji vaším, vaším prostřednictvím za její práci. Eh, moje poznámky se víceméně týkají i toho, o čem vlastně vy jste hovořila, protože myslím si, že ty myšlenky jsou velmi blízké. Vycházím ze zkušeností, které jsem načerpala od nevládních organizací a z vlastních výzkumů Eh, za prvé, zpravodajka se v obecných poznámkách zmiňuje, že se snižuje počet cílených nástrojů, což je například program DAFNE nebo program Progress. Přičemž důležitost eh, například programu DAFNE nelze vůbec spochybňovat a i naše frakce podporuje tuto oblast a díky závažnosti této problematiky podporujeme i eh, případná navýšení <clears throat> ročních rozpočtů souvisejících s tímto konkrétním programem. Obecně řečeno je nutné nadále podporovat typy programů, které jsou osvědčené a najdou si své cílové skupiny. Pouze takovéto programy si zaslouží případné navýšení finančních prostředků. Jinak nejsem toho názoru, že Evropská unie musí v současné ekonomické situaci obecně zajistit podstatné navýšení pro oblast rovnosti žen a mužů. Pokud je opravdu potřeba navýšit finanční prostředky v této oblasti, tak je potřeba najít úspory tam, kde nejsou finanční prostředky efektivně využívány nebo se neosvědčily a musím říct, že na výboru pro rozpočtovou kontrolu je takových oblastí mnoho také eh, zvláštní vyčlenění finančních prostředků pro Evropský institut eh, pro rovnost žen a mužů musí být eh, dle mého názoru pouze v míře, která je nezbytně nutná a týká se to zejména náboru nových pracovníků. Ale jednu věc chci zdůraznit a vycházím nyní z části nazvané programy financování pro nevládní organizace a projekty, kde se zpravodajka zmiňuje o dostupnosti finanční podpory Evropské unie pro menší nevládní organizace a velmi podporuji myšlenku, že nevládní organizace musí mít přístup k menším grantům, ale jasně cíleným grantům. Dokonce bych podporovala, aby v budoucím finančním období bylo možné čerpat ještě granty menšího rozsahu. Uh, které potom může využít mnohem větší spektrum těchto menších či malých nevládních organizací a já osobně se domnívám, že právě tyto organizace jsou naprosto základním kamenem, základem eh, toho, aby v praxi činili to, co my chceme dosáhnout jako naše cíle i jako výbor. Eh, poslední poznámka Eh, oblast rovnosti žen a mužů je úzce spjata s rodinou, respektive s dětmi a s péčí eh, o ně. Možná bychom mohli zvážit i do tohoto našeho dokumentu zařadit eh, tuto myšlenku, zařadit nějaký bod, který by se týkal právě podpory této myšlenky, sladění, sladění toho pracovního a rodinného života. Děkuji za pozornost. Tack för det. Och eh, då tror jag att jag frågar... Děkuji vám. Eh, ptám se komise, zda bych chtěla vystoupit. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Řeknu několik obecných poznámek a pak kolegyně se bude již specifičtěji vyjadřovat k eh, programu. Já jsem chtěla připomenout, že na přípravě nových legislativních návrhů ze strany komise Eh, různé programy byly analyzovány z hlediska svého dopadu, a to podle eh, hlavních směrů, eh, podle kterých se analyzuje dopad a dále ehm, analýza dopadů v sociální oblasti a na situaci mezi muži a ženami. Programy, kde jsou důležité aspekty ehm, rovnosti mezi muži a ženami, můžeme hovořit o fondu soudržnosti, a tam se počítá s určitým posílením brání v úvahu politiky rovnosti mužů a žen. Uvedu několik příkladů. Rovnost mezi ženami a muži je definována jako horizontální eh, aspekt ve všech aspektech programů eh, soudržnosti. Další zajímavý aspekt Společná ustanovení pro všechny fondy v oblasti soudržnosti bere v úvahu rovnost mužů a žen při vypracování programu a jejich uplatňování to jde vlastně za rámec toho, o čem se hovořilo v minulém programovacím období. Další aspekt, což je také krok vpřed, Evropský sociální fond počítá s povinností nejen brát v úvahu rovnost mužů a žen v celé oblasti působení, ale počítá také s tím, že gender mainstreaming bude doprovázen konkrétními akcemi, jako například účast žen na trhu práce, zaměstnanosti žen a podobně. A abych reagovala na některé body, eh, které tu zazněly, rovnost mezi muži a ženami se bere v úvahu v úvahu i v jiných programech, konkrétně eh, program pro inovace, program pro eh, výzkum do roku 2020 a také v programu zdravotnictví. Čili to z mé strany vše a nechám kolegyně, aby to doplnila. Voilà, donc pane předsedo. Pokud jde o další body, o kterých jedná zpráva, za prvé, to, že tady není specifický program o rovnosti šancí, a teď už budu pokračovat anglicky, to bylo cílem komise aby se snížil počet programů, protože jsme považovali počet programů e, za e, vysoký, což vedlo k neúčinnosti e, těchto programů i s nedostatky při uplatňování pravidel. A proto příslušné DG také navrhlo program pro práva občanů, tam jsme zradili původní program DAFNE a také eh, aspekty eh, rovnosti z programu Progress. Takže DAFNE a Progress jsou programy, které, se, eh, které nezmizely ze svého, ve svém obsahu, nejbrž byly začleněny do jiných programů, aby se věci zjednodušily a aby se maximalizoval dopad využívání finančních prostředků. Také jsme v návrzích nepočítali, nepočítali s tím, že by se peníze konkrétně přidělovaly ke konkrétním cílům. A myšlenkou není eh, zastavit financování otázek genderových aspektů. Eh, spíše nám jde o to, aby tady existovala určitá flexibilita, aby bylo možné zohlednit eh, potřeby které se objeví v dlouhodobějším výhledu. Je to totiž období 2014 až 2020, čili to pokrývá dosti dlouhé období. A konečně, pokud jde o financování eh, nevládních organizací a projektů a programů týkající se lidských práv, takže tady eh, je vlastně možné financovat určité projekty v oblasti rovnosti pohlaví. Jedinou věc, kterou tady máme, že prožíváme hospodářské těžké období a cílem komise je věnovat finanční prostředky těm akcím, kde je možné dosáhnout největšího dopadu když je to financováno z evropského rozpočtu. Otázka tedy zní, jakým způsobem můžeme nejúčinněji přispět k dosažení cílů eh, v oblasti genderové rovnosti. A otázka zní, zda bychom měli podporovat malé nevládní organizace přímo v terénu, nebo zda by toto mělo probíhat spíše z národních rozpočtů. Toto rozhodnutí bude přijato eh, v rámci Eh, ročních programů. O tom se bude samozřejmě diskutovat s členskými státy a samozřejmě také s parlamentem. Děkuji. Tak för det och då går avslutningsordet till eh, fru... Velice děkuji. A paní Zuber má závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Já už bych pouze chtěla říci, že jsem si eh, že jsme vzali na vědomí veškeré dotazy, které jste padly a také komentáře, které zazněly od mých kolegů. A tuto, všechny tyto komentáře vezmu v úvahu při přípravě další verze. Velice děkuji. Děkuji, říká předseda. Tím jsme ukončili bod 16. Můžeme se podívat na bod 17 různé. Mm, zde tedy k tomu nic nemám, čili nyní bod 18. Chtěl bych tedy pouze všem připomenout, že zítra nás čeká slyšení, speciální workshop, který se týká právě víceletého finančního rámce. Toto slyšení začíná v 9 hodin a já doufám, že se ho všichni zúčastníte. Jedná se o víceletý finanční rámec z pohledu mužů a žen. Dále také budeme mít společný, společnou schůzi s výborem LIBE, která se bude konat 9. února ve čtvrtek v 9 ráno, kde budeme hovořit o zprávě o lidských právech. Další schůze našeho výboru se bude konat zde v Bruselu 28. a 28. února. Poslední, tém, poslední věc, kterou bych eh, vám chtěla říct, je to, že i hned po skončení dnešní schůze vás zvu na skleničku zde ve foaje. Bude to rozloučení s naší kolegyní. Sabina totiž odchází. Chtěli bychom jí všichni popřát mnoho štěstí a budete si s ní také moci trochu popovídat. Čili zde hned za dveřmi se bude konat koktejl a tím také zakončuji dnešní schůzi. Děkuji.